Right, good morning everybody. I think we have... Dobré ráno všem. Tak myslím, že všechny politické skupiny jsou zde konečně zastoupeny. We can start. We uh, are on to agenda item 8. Uh... Tak a začneme bodem číslo 8 což je výměna názoru s panem Tomasem Padovou Šiopem, předsedou nadace výboru pro mezinárodní účetní standardy. který nahradil předchozího předsedu tohoto výboru, jak nám bylo oznámeno v červnu 2010. Tomas Padla byl od začátku eh, Evropské centrální banky eh, v její radě a poté od roku 99 byl členem KONSO, což jsou všechno velice zajímavé úřady. A my si nejdříve od něho vyslechneme prezentaci a pak bude čas na vaše otázky. Děkuji. Děkuji vám za pozvání. Očekávám, že eh, tedy očekával jsem, že eh, toto téma bude tak vzrušující, že eh, tento místnost bude nabitá k prasknutí. No, zdá se, že to tak zcela není, ale já se pokusím tu prezentaci udělat zajímavou a krátkou pro ty, které to zajímá. Vytvoření mezinárodních eh, účetních standardů patří eh, k větším projektům v oblasti regulace, respektive sepisování pravidel pro mezinárodní finance. Eh, do téhož balíčku patří regulace bank, paletební systému, cených papírů, a to všechno jsou pole, kde specializované výbory posledních deset let snaží vytvořit mezinárodní standardy. Účetnictví eh, to je takový méně známý, eh, nepříliš atraktivní, ale jeden z nejúspěšnějších pokusů o mezinárodní standardizaci. Náš výbor byl vytvořený pouze před třemi lety, zatímco eh, bazilejský výbor už funguje 35 eh, let. Eh, platební systémy se regulují už 25 nebo více let a tak dále. Ale navzdory tomu, že náš výbor je poměrně mladý, patří mezi ty, které dosáhly za tu krátkou dobu maximum, více než kdokoliv jiný protože dnes už máme kompletní sadu účetních pravidel, která se dají přímo aplikovat a více než 120 zemí je nyní používá. Nic takového se nepodařilo dosáhnout v jiných oblastech, o kterých jsem hovořil. Důvodem tohoto mimořádného úspěchu, tedy těch důvodů je více. Za prvé, instituce, která vytváří tyto standardy, nyní říkáme IFRS, odvozeno IASB. IFRS tedy funguje efektivněji než jiné výbory, ať už tedy je to v oblasti bankovní regulace nebo regulace obchodování s cenými papíry. IASB je výbor asi 15 členů, kteří plný, na plný úvazek pracují na tvorbě těchto standardů. A není jejich eh, úkolem především bránit standardy ve své eh, vlastní zemi a bránit se internacionálním vlivům, naopak jsou plně oddáni eh, věci mezinárodní standardizace. Výsledkem toho úspěchu je tedy to, aby ISA, a IASB Eh, se stalo standardizačním orgánem, tak eh, to vlastně eh, bylo rozhodnuto zde v Evropském parlamentu a současně na ministerské radě před několika lety. IASB byla tedy vybrána jako tvůrce standardů prostřednictvím takových postupů, které tyto standardy budou v Evropské unii eh, činit závaznými. Čili to byl eh, začátek a eh, podařilo se tím pádem dostat se ven ze slepé uličky, ve které jsme se nacházeli delší dobu a kde prostě nebylo možné starým způsobem dosáhnout mezinárodní standardu. Eh, dalším faktorem úspěchu je to, že mnoho reformujících se ekonomik a rozvojových ekonomik hledalo nějaký vhodný standard a ukázalo se, že bude vhodné přijmout tyto nové mezinárodní standardy, než držet se svých národních standardů nebo amerického GAPu. Toto je situace, když jsem se loni, pardon, letos v červenci stal předsedou výboru Eh, já už jsem eh, byl dříve v, této, na tomto výboru do roku 2006, ale poté jsem přestoupil do italské vlády. Když se podíváme na první dekádu instituce a na začátku druhé dekády tohoto století, máme tady kombinaci těch prvků, které jsem už eh, popsal, těch výchozích prvků, a nyní máme před sebou výzvu abychom zhruba do dvou let buď to korunovali dosažený úspěch tím, že se projekt globálních valetních účetních standardů skonsoliduje, anebo můžeme neuspět a to potom bude eh, velice velký krok zpět. Eh, jaké jsou výzvy, které máme před sebou? Takže je to přijetí standardů, jejich kvalita a potom zpráva příslušných institucí. Přijetí standardů znamená, že je ve stále větší míře přecházet od pouhé konverze mezinárodních standardů eh, ke skutečnému přijetí IFRS. největší kus práce eh, je, jsou spojené státy, tedy bude ve spojených státech, čili oni tam eh, mají svoji eh, komisi pro cené papíry a ta bude zřejmě v druhé polovině roku 11 rozhodovat o přijetí IFRS. Přijetí neznamená jejich okamžité přijetí, ale zhruba, zhruba za, roku, za rok se rozhodnou, jestli to přijmou nebo ne. A to znamená, že ta největší země, která se toho dosud neúčastní, se připojí a je pravděpodobné, že budou následovat další, eh, jako třeba Japonsko, kteří jsou poměrně blízko k těmto standardům, ale nepřijali tyto standardy. Dále je důležité zajistit to, aby ty standardy a jejich přijetí, tedy jejich kvalita, odpovídala současné krizové situaci a lekcím, které jsme si z ní vzali. No a pak je třeba zajistit to, aby se nejenom přijímala tato pravidla, ale aby také ten způsob implementace byl konsistentní mezinárodně. To je druhá výzva. Třetí výzvou je potom jejich zpráva. Instituce, která před deseti lety byla založena podle amerického modelu. To znamená privátní instituce, která e, řídí vlastně něco, co je ve veřejném zájmu. To je v Americe běžné, ovšem e, v Evropě ne. Podstatné je, aby tato instituce, ačkoliv je soukromá, měla dostatečnou autoritu a ozývá se volání pro větší legitimitě. A my jsme de facto za posledních deset let eh, zažili několik reform zaměřených právě na eh, zvýšení autority. Eh, ta otázka řízení je pořád ještě otevřená. My nyní máme navíc eh, takzvaný monitoring board nebo dozorovou radu, dozorčí radu, na které zasedá také Evropská komise. A nyní čekáme na dokončení strategie této instituce, eh, přičemž se to dělá dvoukoleně. Eh, jednak na tom pracuje dozorčí rada a jednak Board of Trustees. Čili my očekáváme příští měsíc první výstupy a sice v tom, že eh, budou předloženy návrhy na další vývoj této instituce. Přeskum Board of Trustees se týká čtyř oblastí. Jde o pozici instituce, kvalita standardů, dále řízení a financování výboru. A na závěr bych ještě chtěl říct pár slov k tomu financování, neboť eh, o tom přímo rozhoduje Evropský parlament. Eh, financování této instituce je částečně kryto z prostředků evropského rozpočtu čili je to formou příspěvku nadaci IFES. E, není to tedy jediná forma financování. E, financování pochází také z národních zdrojů a bude to dále pokračovat. A částka, která by měla podle Eh, rozklíčení příspěvků eh, také přicházet z Evropy. Ono je to rozklíčeno podle geologických eh, oblastí. To je všechno a nyní je čas na vaše otázky. Děkuji. A takže je tu Sven, pan Skinner, Perváš. Ještě někdo? Dobrá. Takže Svené, vy jste první na seznamu. Děkuji za to, že jste se dostavili. Já se omlouvám. Ano, skutečně tu mohlo být více lidí. To eh, je něco, o čem by se mělo diskutovat. Samozřejmě ne v tomto sále. Děkuji za to, že jste se dostavil a já mám celou řadu různých otázek. V usnesení tohoto parlamentu o mezinárodních účetních standardech a pravidlech parlament vyzval ke dvěma věcem. Za prvé, aby došlo do těch normalizačních opatření, abychom byli zapracováni, zaangažováni, čili chci se zeptat, jak můžeme být v co nejranějším stádiu zapojeni do rozhodování vašeho orgánu? To za prvé. A za druhé, zajímalo by mě, jak hodláte reagovat na množství rozhodnutí tohoto parlamentu přejít k výkaznictví podle jednotlivých zemí. Takže jak to vypadá s IFRS 6, zvláště pokud jde o důlní eh, průmysl, ale i další, jaký je stav toho výkaznictví podle zemí? Bylo několika vládami vyjádřeno, že chtějí, aby účetní normy se pohybovaly tímto směrem. A vy jste poukázali na otázku legitimity ve struktuře. Takže jistě se na to svět dívá s velkým zájmem, jak zareagujete na tuto žádost, která je jak od vlád, tak i od nevládních organizací. Ano, děkuji za odpověď na tyto dva dotazy. Ano, děkuji za tyto otázky. Já se vyjádřím k oběma a požádám Marka Bajera aby případně ještě doplnil mou odpověď na vaši druhou otázku. Evropský parlament je pravidelně monitoruje práci IFRS, nadace IRS, IFRS. My také informujeme tento výbor pravidelně a opakovaně. Jsme připraveni na vyžádání kdykoliv vás informovat. A také nám tento výbor dává velmi užitečné vstupy pro náš řídící orgán Board of Trustees a také pro práci poradní rady. Když jde o rozhodování, tak to se odehrává na mnoha různých úrovních. Samotné, ty samotné normy jsou stanovovány úplně nezávisle ISP, dokonce ani ti členové eh, řídícího orgánu té, té rady těch trustees nemohou do toho zasahovat. Mohou tu být různá doporučení, různé diskuze, ale nezávislost je klíčem k úspěchu aktivity a stanovování těch norem, čili nikdo jim nemůže poroučet, nikdo jim nemůže dávat přímé pokyny. Ale stejně jako je tomu třeba ve Spojených státech ve vztahu mezi kongresem a FASB, tak když vyjádří Evropský parlament svůj názor, když znese doporučení, tak je to eh, nedílnou částí toho procesu a je to konec konců praxe, kterou už se řídíme. Teď pokud jde o výkaznictví podle zemí, tak to, jak jsou ty standardy skonstruovány, znamená, že jsou zaměřeny na mezinárodní korporace a invest, investory, kteří investují do akcí nebo do dluhopisu nějaké, nějakého podniku. Rozdělení po, po zemích, to zas slouží k jiné věci, která je také velice důležitá a tady nejde o informování potenciálních investorů, ale spíše k tomu, aby bylo zřejmé a pochopitelné, kde vznikají ty eh, příjmy a zvláště pokud jde tedy o důlní průmysl, tak jaký je eh, vztah mezi korporacemi v tomto odvětví a vládami. Existuje i metoda, jak eh, vypracovat toto rozdělení podle zemí a tato práce se děje na základě žádosti, která byla také zapracována do nové americké legislativy, která vznikla prostřednictvím Dodd-Frankova zákona. A tady k tomu kolega doplní ještě pár věcí. Děkuji, ano. Jenom abych trošičku rozvedl. To výkaznictví pod, podle zemí má tři aspekty. Za prvé, pro tedy důlní činnost, tam rada vydala diskusní dokument na toto téma. A tam je celá kapitola, kde je ten takzvaný princip publish what you pay u těžební činnosti na to jsme obdrželi celou řadu odpovědí, konala se zasedání se zainteresovanými stranami, různé události diskuzní fóra a nyní rada prochází tyto komentáře a rozhoduje se, jak dál. Čili to je, pokud jde o ten těžební průmysl. A jinak, jak Tomas řekl, tak stanovy IFRS určují, jak zacházet se s finančními výkazy. A nadace momentálně provádí revizi strategie a zvažuje se přitom i mise, celková mise, celkové poslání. A ta diskuze o výkaznicí podle zemí na tom může mít určitý dopad. Jak také řekl Tomaso, tak Eh, ten Dodd-Frankův zákon ve Spojených stáne, státech vyžaduje ještě dodatečné výkaznictví pro těživní činnost, která jde nad rámec eh, požadavku GAP. Ale nic nebrání jakémukoliv regionu světa, aby uplatňoval stejné požadavky na nějaké dodatečné, dodatečná kritéria pro výkaznictví. Takže se odehrávají různé diskuze na různých úrovních. Nadále spolupracujeme s Evropskou komisí, abychom dospěli k optimálnímu postupu. Thank you, uh, Peter. Peter, děkuji vám. S velkým zájmem jsem si vyslechl, že ACC bude spolupracovat s IFR Eh, IFRS byla celá řada návštěv vzájemných a vždy jsme říkali, ano, chceme to otestovat a uvidíme, jaké budou výsledky a zdali se to opravdu může provést. A my jsme vždy byli zklamáni, že nikdy k tomu nedošlo. Dnes to znělo trochu pevněji, konkrétněji, že se k tomu přistoupí. Já bych byl rád, kdyby k tomu došlo a byl bych rád, kdybyste nám to ještě vysvětlili. A když si vzpomeneme na střednědobé volby a také na zákon dot frank tak je možné, že toto povede také k zamítnutí cizích zahraničních standardů. Schválně to takto uvádím, cizích standardů či norem nes IFRS je, je standard, který se po světě nejvíce používá. Jsou to normy, které se používají nejenom v Evropě, ale také v Ázii. Podíváte-li se na kapitalizaci, si eh, eh, korporací uvedených na burze, které podléhají příslušným normám, tak podíl USA se snižuje. Snížilo se to z dvou třetin asi na jednu polovinu celkové kapitalizace a toto souvisí také s fúzemi velkých azijských korporací, které používají IFRS. US GAAP e tedy již se nepovažují za globální standard a již nemají e, tu pozici, aby se mohly stát referenčními normami pro společnosti. Pro velké americké společnosti tudíž je nutné, aby přešly na IFRS a také oni jsou pro přijetí těchto standardů IFRS. Já jsem přesvědčen o tom, že rozhodnutí bude pozitivní a já jsem pro, o tom přesvědčen proto, protože jsem se v minulých pěti měsících již několikrát setkal s americkými orgány a také s ICC a s předsedou ICC. Nedá se říci, že rozhodnutí je samozřejmostí, ale ICC je pro převzetí těchto norem, ale zatím se neví, jaká je situace v kongresu a také mezi podniky v Americe. Je pravda, že když budou velké korporace pro, potom střední a menší korporace, které nejsou tak mezinárodně zaměřené, také budou mít menší zájem. Jestliže stávající struktura, což je nadace FAS, což odpovídá e, naší nadaci, tak tato nadace se ptala, jakou bude sehrávat roli, když budou akceptovány e, normy IFRS. My s nimi jsme v kontaktu, já jsem se také sešel s předsedou řídící rady FIF. Já si myslím, že kdyby Eh, USA se rozhodly negativně, tak to bude složité. Já se domnívám, že padne zde pozitivní rozhodnutí a opravdu eh, musí se rozhodnout poměrně rychle, protože jestliže chceme normy IFRS používat brzy, pak také se musí brzy rozhodnout, protože je chce používat celá řada mezinárodních korporací. Já si myslím, že takto to dopadne, ale nikdo nemůže vyloučit negativní výsledek. Já si také uvědomuji, že když padne negativní rozhodnutí, tak celá řada poučení, či budeme muset tedy vy, vyvodit pro IFRS, pro jeho fungování a tak dále, neboť ISB funguje jako mezinárodní účetní orgán, který funguje po celém světě, ale celý svět nepoužívá tedy IFRS a je třeba to tyto dvě normy, formy zblížit. Děkuji, Pervanš. Děkuji. Vaše odpověď Svenovi dobře vyjadřuje ty problémy, které máme s tím, jak jsou ty účetní normy vypracovávány a zpravovány. Protože vy jste dal najevo, dostatečně jasně, že prvním cílem ISB je vypracovávat normy, které jsou užitečné i pro investory. Ovšem, s ohledem na to, jak jsou všudy přítomné, svým způsobem jich není moc těch mezinárodních norem a hrají tudíž určující roli pro všechny aktéry, ať už je to, ať už chtějí nebo ne. A to se váže k tomu o vykazování tedy podle jednotlivých zemí. Tady hovoříme tady o těžebním průmyslu v těch zemích, kterých se to týká, zvláště ty, ty nejchudší. Ale také další otázka. A to jsou globální aspekty. Finanční stability, která má, které tyto normy mohou mít procyklický charakter. A my často tedy se nabízí otázka, jestli v rámci eh, dobře organizovaného celosvětové ekonomické zprávy by mohlo dojít k nějaké reformě, třeba podle G20, jestli tady máte určité naděje. A jestli bychom neměli silněji artikulovat tuto, tento aspekt eh, a ten, ten vztah mezi eh, ISB, tou nadací a samotným měnovým fondem. To je jedna jeden, jedna z variant, kterou jsme se zabývali. Ale nám se zdá, že ten monitoring board nám neumožňuje se dostat nad rámec té čistě účetní, uh, eh, účetně účetního, uh, striktně účetního přístupu. A druhá otázka, co si myslíte o tom, jak je eh, zorganizováno zastoupení Evropanů v celém tomto systému? a zda tedy ta účast na té monitorovací skupině je dostatečná. A ještě eh, další otázky, které si kladu. Postup jmenování. Ať už je to mezi těmi trustees nebo v rámci eh, rady, jestli si myslíte, že úroveň transparentnosti a legitimity i dostačuje. A poslední dotaz a to se týká diskuzí o uh, té hodnotě a jak to vypadá s tou diskuzí a s novými normami, které se vypracovávají na uh, evropské úrovni. Jestli tedy tady je nějaká možnost dosažení našich cílů, které by zajistily jak eh, dobrou čitelnost účtů a účetnictví, ale také, jestli by, aby vyhovovali kritérium finanční stability a optimalizace dlouhodobých investic, což je to, co potřebujeme. Merci, eh, madame. Ano, děkuji za tyto do- otázky čtyři otázky, které jsou velmi významné. A já se do nich pustím od té poslední a vrátím se, budu postupovat pak k té první. Ano, je pravdou, že účetní normy jsou nastaveny v první řadě tak, aby eh, zajistili, aby dali jistotu investorům. To, a to platí pro IFRS, to platí pro americký GAP, to platí pro veškeré účetní standardy na světě. Existuje tu veřejný zájem na tom, aby investoři byli dobře informováni, ale také na tom, aby byla zajištěna finanční stabilita a na tom, aby tu byla udržitelnost z hlediska přírodních zdrojů a ochrany životního prostředí. A pro všechny tyto cíle je možné, že výsledky nějakého podniku nebo nějaké velké korporace nebudou přesto stejné, srovnatelné, je těžké eh, vytvářet standardy eh, pro eh, investory, které by byly zcela mezinárodní, které neplatí jen pro jednotlivé sektory, ale které platí pro všechny korporace, které jsou obchodovatelné na burzách, ať už, je, ať už působí v jakémkoliv odvětví a které, které by byly neutrální vizaví tedy tomu obchodnímu modelu v daném sektoru. Třeba v bankovním sektoru existují různé obchodní modely a někteří říkají, že třeba stávající standard některé zvýhodňuje oproti jiným. A bylo by velmi dobré, kdybychom měli účetní standardy takové, které navíc jsou sestaveny ideálně tak, aby vyhověly jakýmkoliv potřebám veřejného eh, zájmu a zároveň i pro investory, zároveň i pro na ochranu klimatu, přírodních zdrojů a životního prostředí. Když jsem působil v oblasti finančního dohledu, tak jsem pochopil, že regula, regulační orgány musí také nastavit, nastavovat své normy. A ten dozor, orgán dohledu, tedy moji kolegové se mnou nesouhlasili a to z různých důvodů. Ten hluboký, hlubší důvod je, že význam finančních trhů je teď takový, že se nikdo neodvažuje sformulovat standardy, které by byly nastaveny na základě jiných údajů, než které jdou přímo z trhu. To je podle mě chyba. A já neváhám to říci. Je to chyba, která ale není uznávaná natolik, abychom si řekli, musíme ty normy odlišit, tyto druhy norem. Čili to, co ty orgány dohledu a ty, kdo bdí nad finanční stabilitou, jediné, co mohou dělat, je snažit se přesvědčit ti, ty, kdo nastavují standardy jako ISB, aby brali jejich obavy v potaz. A ono se to děje. Protože ty poslední normy ISB ve vztahu k finančnímu sektoru daleko více zohledňují Eh, zájmy finanční stability. A odchylují se od striktní, rigidní aplikace fair value. Jde o to, abychom našli určitý, určitou vyváženost. A ono k tomu dochází postupně. Další otázka se týká otázky jmenování a transparentnosti. To jmenování, zejména jmenování nového předsedy rady. To je něco, co je založeno na velmi transparentním procesu a konzultace monitorovací rady což sice nebylo ve stanovách, ale přesto k tomu došlo a hodně to přispělo ke konečnému výsledku, který je považován za vynikající nejenom ze strany těch trustees, tam byl jednomyslný souhlas, ale i monitorovací radou a všemi dalšími pozorovateli celého procesu. Pokud vím, kdybych měl srovnat ten nominační postup i jiných institucí, včetně Evropské centrální banky, tak bych neřekl, že ISV by byla méně transparentní, méně odpovědná, méně otevřená než jiné instituce. Já si nemyslím, že by předsednictví eh, Rady pro finanční stabilitu byla rozhodována více, nějakými více otevřenými postupy. Čili já si myslím, že eh, IFRS je tady spíš zářným příkladem, pozitivním příkladem. Ne, že by nic neš, nešlo zlepšit, samozřejmě, že to je možné je. A teď zastoupení Evropanů. Takže opakuji. Máme tu architekturu, která, je, která vychází z, ze svého globálního charakteru bez ohledu na přijímání standardů v jedné či druhé zemi. Čili například máme významnou americkou přítomnost mezi těmi trustees v rámci rady, přestože eh, to potom nejsou a my můžeme proti tomu namítat. Zvláště v případě, že bude, kdyby bylo nějaké negativní rozhodnutí, tak by to mohlo mít nějaké následky. A kdybychom byli v opačné situaci, kdyby tedy ten orgán Spojených států byl zároveň i světovým, ale bylo by tam několik Evropanů, přestože ti Evropané sami nepřijímají ty normy, tak by asi Evropani možná řekli, že to bude Americ, že to je případ amerického imperialismu a že se to musí, že se tomu musí učinit přítrž. Ale my jsme v opačné situaci a přitom si stěžujeme. Čili já si myslím, že toto zastoupení, že to není chyba a i nadále ta přítomnost Evropanů mezi trustees v rámci poradní rady, v rámci eh, té, eh, toho představenstva, tam na tom skutečně není špatně. Myslím, že tam není žád, že tam nic nechybí. A já se také domnívám, že dnes zpráva to instituce vychází z několika úrovní. ISB, Trustees, Monitorovací rada a dnes také G20, která de facto se vyjadřuje k cílům, programům i v účetní oblasti. A třetí úroveň, což je monitoring board, tak to tady nebyl přímo mandát G20, která ještě tehdy nebyla aktivní, můžeme eh, samozřejmě klást otázku legitimity té monitoring board. Ale to není na nás. trustees mají za to, že je to pozitivní. Já jsem byl jmenován v roce 2005 jakožto předseda řady trustees a pak jsem byl jmenován po druhé monitoring board. Já už končím, ale tato monitorovací rada možná rozšíří své složení. Osmě osobně se zdá, že ten odkaz na mezinárodní instituce jako Mezinárodní měrový fond jsou, je, je na místě. Ale to, o tom nerozhodují trustees. Spíše samotná monitorovací rada. Nebo jednou možná G20. Vzhledem k tomu, že ISB a IFRS jsou par excellence mezinárodní instituce, tak je logické, že bychom se měli obracet na eh, plně legitimní eh, a klasické mezinárodní organizace, že to je v logice věci. Děkuji. Děkuji, mám tady ještě dva řečníky na seznamu. Takže Antlin. Děkuji. Děkuji vám, že jste mezi nás zavítal. Když jsme hovořili o tom monitorovacím balíčku, dozorovém balíčku, tak eh, my jsme chtěli, aby byl kladen důraz na eh, účetnictví podle jednotlivých zemí. Nyní tedy máme globální standardy a kdybychom chtěli tedy, aby se to přizpůsobovalo jednotlivým zemím, no tak to by asi nebylo zcela kompatibilní. Nám jde o eh, transparentnost, zodpovědnost a dobrou zprávu. My bychom chtěli, aby tyto standardy posílily image a posílili úspěch globálních politik. Pokud se týče partnerství soukromého a veřejného sektoru, ta mohou někdy tedy trvat dlouho, někdy ne, někdy eh, jsou považována za neži, neživotaschopná a eh, tady je třeba eh, se zabývat tím, jaký vliv tyto standardy budou mít na tyto partnerství. Dále. Tyto standardy eh, by měly být eh, založeny na principech. A protože eh, hráči na trhu mohou Eh, jak si pokud mají pouze standardy, tak se mohou za ně a za různé kličky skrývat, zatímco když jsou principy, tak eh, to je jasnější. Eh, myslím, že by mělo být nějaké řízení, zpráva pro dodavatele služeb tak, aby fungovaly pro dobro trhu a to znamená, aby také pracovali transparentním způsobem. Čili to je posuzování nebo úvahy o té zprávě v perspektivě reformy mezinárodních institucí. Mě by tedy zajímalo, jestli tyto strategické úvahy jsou momentálně aktuální v našem výboru. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám za to, že jste mezi námi a za vaši prezentaci. Já ze své účetní a auditorské praxe eh, bych měla otázku o užitečnosti těchto standardů. Ekonomická struktura eh, je rozmanitá. Eh, přes 90% jsou malé střední podniky, zhruba 2% tvoří velké a globální firmy. Pokud se týče malých a středních podniků, tak pro ně jsou standardy a pravidla příliš komplikovaná. Zavádění mezinárodních standardů v mé zemi a v některých dalších eh, jsou ještě jakoby přívažkem k stávajícím byrokratickým systémům. A mě by zajímalo, jakým způsobem by měly přispět tyto standardy malým středním podnikům a velkým korporacím. Já si myslím, že vzhledem k malým a středním podnikům ty mezinárodní standardy ničím nepřispívají a naopak komplikují jim fungování. A pokud se transparentnosti týče, což tady vydáváte za základní princip, tak ta není vždy zaručena. Z evropského pohledu myslím, že nejdůležitější je společný trh. Otázka ovšem je, do jaké míry mezinárodní standardy podporují rozvoj společného trhu a zda takovéto standardy vůbec nějakým způsobem podporují malé a střední podniky. Samozřejmě je to struktura, která poskytuje navíc určité informace, které nám pomáhají v mezinárodním srovnání nebo v mezisektorovém srovnání samozřejmě. Děkuji vám. Děkuji vám. Já vím, že jste pod časovým tlakem. Tady eh, tato místnost je samozřejmě plná nadšenců pro eh, účetní standardy, ale také další lidi. K tomu, co řekl pan Sanchez, eh, já bych k tomu chtěl říct eh, jenom k tomu přístupu založeném na principech a na pravidlech. IFRS pracuje na filozofii založené, tedy standardů založených na principech. Já se domnívám, že v kontextu krize je to určitě to nejlepší. A určitě ti, kteří, pro který standardy platí, tak ti se takto můžou chovat nejodpovědnějším způsobem IFRS je pro ně atraktivní a e, trošku to dělá potíže Spojeným státům, kteří, které sázejí spíše na pravidla. A e, co řekla paní Galpelc? Malé a střední podniky, e, jak víte, pro ně také existují standardy. Já musím říct, že jsem velice doporučoval na IASB, eh, když jsem tam byl před pěti lety poprvé, aby byly vytvořeny speciální standardy pro malé a střední podniky. Ty dnes existují a jsou velice zjednodušené oproti běžným standardům. V Evropě nejsou povinné, čili eh, není tady žádná povinnost je to prostě šance. Snažíme se tady odpovídat na omezené možnosti malých a středních podniků. Eh, pokud se týče třeba počet stran eh, těch standardů pro malé střední podniky, tak jejich rozsah je zhruba desetinový oproti těm velkým standardům, čili je to skutečně eh, zjednodušené. A pokud se týče vztahu mezi určitými standardy a podpoře společného trhu, tak zde klíčovým prvkem společného trhu je nejenom svoboda pohybu kapitálu, ale také finanční integrace v nejširším smyslu. To znamená, že se očekává, že přímé investice půjdou do těch nejziskovějších oblastí bez ohledu na odvětví či politické a geografické hranice. Spolu s jednotným způsobem měřením výkonností firem a s oceňováním investic do jednotlivých firm, no tak to je základní funkce trhu. Takže z toho vyplývá velice silný vztah mezi výhodami společného trhu a jednotnou metodou měření. Děkuji. Děkuji, děkuji vám. Já se omlouvám za eh, ruch v sále s tím, jak přicházeli eh, další eh, poslanci také se jim dostalo tady toho benefitu, že si mohli vyslechnout něco o mezinárodních účetních standardech. Já vám velice děkuji za to, že jste přišel a určitě je to téma, které nás bude v budoucnosti opět zajímat. Děkuji vám. everybody. Děkuji. A nyní budeme pokračovat a přejdeme k bodu číslo 9. A zde budeme hlasovat o zprávě o, hospodářské, o politice hospodářské soutěže za rok 2009. Prosím, vložte kartičky do hlasovacího zařízení ti, kteří si je zapomněli, prosím, přihlašte se. Vicky, ano, zapomněla hlasovací kartičku. Takže tady máme jedno. Jestliže budeme mít potom někdy těsné hlasování, tak my musíme brát potaz. Nyní otestujeme hlasování a nyní zahajuji testovací hlasování. Prosím, zmáčkněte tlačítka. Tak uvidíme, jaká tlačítka jste zmáčkli. Takže ano, takže plus to je, že jste šťastní, 29, pouze čtyři jsou tady nešťastní a někdo se také zdržel hlasování. A nyní odstavec číslo jedna pro, proti, schváleno. Odstavec 2, původní text pro, proti, zdrželi se, schváleno. IMKO 1 odpadá, pozměňovací návrh 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. ITRE 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. ITRE 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis A a část je tady v žlutě podložená, takže všichni máte pozměňovací návrhy, takže kompromis A pro, proti, zdrželi se, Schváleno. 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 24 tre pro, proti, zdrželi se, schváleno. 19 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 20 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 4 imko pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dvacet jedna. Tady se hovoří o hlasování po částech. Ne, tak to tak není. 21, to je normální hlasování pro proti, zdrželi se, schváleno. A nyní pět IMKO. Tady je žádost ze strany SND, aby se hlasovalo po částech o slovech opt-in principle a eh, talking, taking into account the. Máte to všichni, prosím? Takže nejdříve budeme hlasovat o textu bez těchto slova, slov a potom je do textu zařazíme. Takže kdo je pro text bez těchto slov? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní druhá část. Uvidím, kdo je pro, proti, zdrželi se já jsem to neřekla úplně jasně. Já jsem řekla, jste pro nebo proti tato slova, tento doplněk. Také jste to takto pochopili, toto hlasování? Ano, takže dobrá. Takže je to nyní schváleno bez dodatku těchto slov. Nyní hlasování po částech o 22. první část První část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Takže druhá část pro, proti, zdrželi se. Já si myslím, že bych to měla raději prověřit. Prověříme to, prověříme druhou část. Schváleno. Kompromis B. Všichni, kdo jsou pro, proti, zdrželi se, schváleno. 25 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 27 pro, proti, zdrželi se. Myslím si, že to bylo schváleno, ale raději to ještě zkontrolujeme. 27 zkontrolujeme, hlasujeme ještě jednou. Hlasovali jste všichni, prosím? Schváleno. Měla jsem předtím pravdu a nyní 28. Kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Kompromis C. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 35 pro, proti, zdrželi se, myslím si, že je to schváleno. Dvojka, imko, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 11, původní text pro, proti, zdrželi se, schváleno. 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 37 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 38, dvě části. První část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis D pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Třicet devět pro, proti, zdrželi se, to je také zamítnuto. 40 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 41 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 42 pro, proti, Promiňte, omlouvá se paní předsedkyně, takže C bylo schváleno, takže toto odpadá, 44 pro proti, zdrželi se, schváleno. 45 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 43 pro, proti, zdrželi se, raději to zkontrolujeme, 43. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Hlasování ukončeno a je to schváleno. 46 pro, proti, zdrželi se schváleno. 47 odpadá, 48 také, 49 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Máme tady změnu na poslední chvilku ale tady se tedy říká developing and evaluating. Původně jsme se nemohli rozhodnout, zdali tam uvedeme developing nebo evaluating a nyní je ta, jsou tam obě dvě slova. Takže developing and evaluating. Jsme pro tento posňovací návrh. To není moje žádost, to je žádost pana prezeda, takže já s tím ale také souhlasím. Takže s tímto ústním pozdějovacím návrhem, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 51 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 52 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 53 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 54 pro, proti, zdrželi se. Myslím si, že to bylo zamítnuto, ale raději bych to prověřila. 54 prověříme. Hlasovali všichni, zamítnuto. Původní text odstavce 12, článku 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Původní text, odstavec 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 56 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 55 pro, proti, zdrželi se. Myslím si, že je to také zamítnuto. Původní text pro, proti, zdrželi se. Můžeme ještě prověřit hlasování o původním textu, takže to je článek 14. Takže to je schváleno. 57 pro, proti, zdrželi se schváleno 56 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Původní text u 16 pro, proti, zdrželi se schváleno 59 pro, proti, zdrželi se schváleno 60 pro, proti, zdrželi se, můžeme prověřit 60. Schváleno 21 ku 20. Je to schváleno. Původní text článku 17 pro. Proti zdrželi se schváleno. 61 pro. Proti zdrželi se schváleno. 62 odpadá. 87 pro. Proti zdrželi se schváleno. ITRE 15 pro proti, zdrželi se schváleno. 88 pro, proti, zdrželi se. Můžeme zkontrolovat 88. Prověřujme 88. Hm. Je to nějaké pomalé? Končím hlasování a je to zamítnuto. to byla 88, nyní tran 3 pro, proti, zdrželi se schváleno tran 6 pro, proti, zdrželi se schváleno. Transport 23 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, trans 17 pro, proti, zdrželi se zamítnuto článek 18 pro, proti, zdrželi se schváleno 63 pro, proti, zdrželi se schváleno 64 pro, proti, zdrželi se schváleno IMKO 6 pro, <clears throat> proti, Takže ještě jednou IMKO 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. ITR 21 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 65 pro, proti, zdrželi se. Můžeme prověřit, zkontrolujeme 65 elektronicky. Hlasovali jste všichni? Schváleno. Původní text, článek 19 pro, proti, zdrželi se, schváleno 66 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Původní text, článek 20 pro, proti, zdrželi se schváleno, IMKO 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. <clears throat> článek 21 pro, proti, zdrželi se schváleno. 67 pro, proti, zdrželi se schváleno. 69 odpadá. Takže nyní budeme hlasovat o IMCO 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. 72 po, na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. 71 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Článek 23 pro, proti, zdrželi se schváleno. Článek 24 pro, proti, zdrželi se schváleno. 73 na dvě části, první část pro, proti, <clears throat> zdrželi se. Můžeme ještě jednou zkontrolovat první část 73. schváleno. A druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. ITRE 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 26, druhá část pouze, takže druhá část 26 pro, proti, zdrželi se schváleno. ITRE 10 pro, Proti? Ještě to jednou zkusíme desítku pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 74 pro, proti, zdrželi se. Můžeme prověřit 74, prověříme 74. Schváleno. 75 pro, proti, zdrželi se, schváleno 76 pro, proti, zdrželi se, schváleno 89 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 94 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto IMKO 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno Kompromis E pro, proti, zdrželi se, schváleno. 79 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 84 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Eh, zamítnuto, pardon. 85 pro, proti, zdrželi se, schváleno. ITRE 11 pro, proti, zdrželi se schváleno 86 pro, proti, zdrželi se schváleno ITRE 20 pro, proti, zdrželi se schváleno ITRE 17 pro, proti, zdrželi se schváleno IMKO 16 pro, proti, zdrželi se schváleno ITRE 16 pro, jak to, že je to tady ještě jednou? Takže máme tady i ITRE 16 pro... Jste zmatení? Takže můžeme o tom hlasovat unblock? Ne, nemůžeme. Takže ITRE je 16 pro, proti, zdrželi se schváleno. ITRE 18 pro, proti, zdrželi se schváleno. 19 pro, proti, zdrželi se schváleno. Původní text 26 pro, proti, zdrželi se schváleno. IMKO 7 pro, proti, zdrželi se schváleno. 8 pro, proti, zdrželi se schváleno. IMKO 9 pro, proti, zdrželi se schváleno. 90 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis F pro, proti, zdrželi se schváleno. 91 pro, proti, zdrželi se schváleno. 93 pro, proti, zdrželi se schváleno. Můžeme zkontrolovat 93, jestli si to přejete, takže zahajuji hlasování. Kontrolujeme 93 elektronicky. Hlasovali jste všichni, ano? Schváleno. ITRE 14 padá, takže jsme u IMKO 13 pro, proti zdrželi se schváleno. IMKO 14 pro, proti zdrželi se schváleno. TRAN 7 pro, proti zdrželi se schváleno. TRAN 13 pro, eh, takže je tady také pozměňovací návrh IG e pro, proti, zdrželi se, schváleno. Tran 18 pro, proti, zdrželi se, můžeme toto zkontrolovat, Tran 18. Schváleno stran 16 ústním pozňovacím návrhem, kde se eh, změní na benefiting from state support pro, proti, zdrželi se schváleno. Trán 22 pro, proti, zdrželi se. Myslím si, že je to zamítnuto, ale ještě to prověříme. Hlasovali všichni. Bylo to schváleno. Trán 15 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Jedna pro, proti, zdrželi se schváleno. Trán 2 pro, proti, zdrželi se, můžeme ještě dvojku prověřit. Hlasovali všichni, ano? Takže je to zamítnuto. Takže Vicky má kartu, takže také hlasovala. Mohla jste mít rozhodující hlas. Takže to padá. tran 4 pro, eh, proti zamítnuto 5, pro, proti zdrželi se. Myslím si, že je to schváleno. Můžeme prověřit. Tran 5 je důležité zvedat ruce. Right. Okay. Hlasovali jste všichni, je to schváleno. Tran 8 pro, proti, stršeli jste zamítnuto, devítka pro, proti, zdrželi jste schváleno, deset pro, proti, zdrželi se schváleno, des, jedenáct s ústním pozměvacím návrhem, který mění slovo SHN na SS a je tady odstraněn na poslední část. Takže pro, proti, zdrželi se schváleno 12 pro, proti, zdrželi se schváleno tran 14 pro, proti, zdrželi se schváleno IMCO 12 s ústním pozměňovacím návrhem, kde se mění deregulation na opening. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Tran 19 pro. To padá. Takže Tran 20 pro. Proti? Mně se nelíbí pouze počítat koordinátory. Můžete prosím zvedat ruce, takže kdo je pro dvacítku? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 21 pro? Proti? Zdrželi se? Je to také schváleno. 24 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 12 ITRE pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. IMKO 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. ITRE 22 pro, proti, zdrželi se, schváleno. ITRE 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. ITRE 23 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se schváleno. Dvojka pro, proti, zdrželi se schváleno. tři pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Původní text eh, u C pro, proti, zdrželi se schváleno. Čtyřka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pět pro, proti, zdrželi se schváleno. Šest pro, proti, zdrželi se schváleno. Sedm pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Osmička pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Os, devítka pro, proti, zdrželi se. Je to zmatené, prověříme to. Prověříme devítku. Hlasovali všichni zamítnuto. Takže původní text u EEčka pro, proti, zdrželi se schváleno. Desítka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Původní text u F pro, proti, zdrželi se, schváleno. 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Původní text u G pro, proti, zdrželi se, schváleno. Původní text u H pro, proti, zdrželi se, schváleno. 13 pro, proti, zdrželi se schváleno, 14 pro, proti, zdrželi se schváleno, citace, původní text pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní budeme elektronicky hlasovat o pozměněném textu. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni v pořádku. 38 pro, dva se zdrželi, takže blahopřeji panu zpravodaji. Oh, Pane Epping, ano, děkuji vám za podporu. Jediné, co chci říci, v tomto usnesení žádáme komisi, aby vypracovala asi 15 studií já zůstanu v kontaktu s komisí, aby jsme věděli, co má mít prioritu. A budu informovat stínové zpravodaje o pokroku. Protože připouštím, že je tu poměrně hodně studií. A komise není žádný výzkumný institut. Děkuji. Přejdeme k bodu 10 což je další hlasování o HDP, měření pokroku v měnícím se světě. Jsme na to připraveni? Pan zpravodaj, máte slovo. Děkuji. Já jenom chci říci, že bohužel kolegové, kteří se vyjádřili ke kompromisním eh, návrhům, tak já jim děkuji. Uvidíte je na hlasovacím eh, seznamu. Já souhlasím s většinou pozměňovacích návrhů, neli se všemi. Děkuji vám. Děkuji vám. Takže přistoupíme k hlasování. Kompromis a kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis B, pro, proti, zdrželi se také schváleno. Kompromis C pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis D pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 22 pro, proti, zdrželi se. Já mám pocit, že schváleno, ale můžeme to prověřit elektronicky 22. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Ano, schváleno. 23, 24 odpadají. 25 pro, proti, zdrželi se. Já myslím, že schváleno. Můžeme to ověřit. Ještě pár hlasu. To odpadá. 19 pro, 19 proti. Takže to padá. 26 e, s ústním pozměňovacím návrhem. Ústní pozměňovací návrh k obou částem. Část 1. Pro, proti, Zdrželi se. Myslím, že se zamítá, ale je, ještě to prověřím. Část jedna. Hlasujeme. Já nehlasuji. Všichni? Dobrá, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, také schváleno. 27 odpadá, 28 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se, 29 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromise pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 34 s ústním návrhem pro, proti, zdrželi se. Můžeme to prověřit? Všichni. Konec. Schváleno. Kompromis F pro. F pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. 35 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 36 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. G pro, proti, zdrželi se. Podle mě schváleno. 42 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 43 pro, proti, zdrželi se. Můžeme ještě prověřit 43. Konec. Schváleno. H pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 47. Ne, kompromis I pro, proti, zdrželi se. Také schváleno. 47 odpadá, 48 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 49 pro, to odpadá, tedy 50 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 51 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 52 pro, také odpadá. 53 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 1 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 4 pro, proti, proti. Můžeme prověřit čtyřku. Konec. Zamítá se. Elektronické hlasování o stanovisku ve smyslu změn. Elektronické hlasování o textu ve smyslu změn. Hlasujeme dál. 35 pro, 2 proti, Jeden se zdržel. Blahopřeji. Děkuji vám. Ještě máme ústní otázku. Blokové hlasování. Pro, proti, zdrželi se. Zdá se, že schváleno. Elektronické hlasování k textu ve smyslu změn. Hlasujeme. Všichni Konec. 34 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Předávám slovo Arlín, že já teď musím jít hovořit s panem předsedou Buskem o ekonomické zprávě. Někteří zpravodajové mají teď co říct. Tak prosím vás, eh, vy, kteří odcházíte, eh, kdybyste eh, prosím opustili stál skutečně, ať můžeme pokračovat v našem programu. A teď máme na programu zprávu paní Podimaté. Paní zpravodajka je tady s námi a titul této zprávy zní Inovativní financování na celosvětové a evropské úrovni. Eh, měli jsme k tomu 100 94 pozměňovacích návrhů, takže zpravodajka určitě měla spoustu práce a já každopádně ji za chvíli přidám, eh, přidám slovo. A prosím ještě jednou, eh, zda by se soukromně diskutující mohli přesunout do předsálí. Takže paní, paní Podimata, máte slovo. Děkuji, já přepnu do řečtiny, což je eh, moje mateřština. Takže chtěla bych poděkovat všem kolegům a kolegyním za těch 194 pozměňovacích návrhů. A také za konstruktivní debatu z minulá týdne ze Štrasburku. Na základě podaných pozměňovacích návrhů jsme vypracovali řadu kompromisních návrhů, které dnes dopoledne jsme předali stínovým zpravodajům. No a než se dostanu k těm nejdůležitějším z nich, chtěl bych krátce říci něco k těm dvěma nejdůležitějším parametrům, jde Evropský parlament a náš výbor eh, se budou muset, nebo měli by se shodnout na inovativních, eh, inovativních produktech. Eh, za prvé žijeme v těžkých časech, v těžkých časech pro Evropu, zejména pro eurozónu. A Nezávisle na naší analýze, jak a proč jsme se dostali tam, kde dneska jsme, eh, musíme vzít úvahu také to, že finanční potíže a škrty v národních rozpočtech a možná bych řekla tvrdá reakce v parlamentu a v radě eh, v souvislosti se schvalováním nového rozpočtu to všechno je samozřejmě velmi obtížné vzhledem k strategii Evropské unie, strategii pro rok 2020. Dnes tedy platí víc než dříve, že hledání nových finančních instrumentů a finančních prostředků je pro Evropskou unii jakousi jednosměrnou ulicí. To znamená, že evropští občané v důsledku úsporných programů a posílené rozpočtové disciplíny jsou nyní vyzváni k tomu, aby nesli tíhu těchto úspor. Vidíme po celé Evropě masové demonstrace a vidíme posílení euroskeptického přístupu po celé Evropě. A to i u národů, které jsou tradičně proevropské. My v Evropském parlamentu jsme sice ambiciozní, ale musím říct, že bude velice důležité, jaké signály bude vysílat evropská veřejnost. A to prostě bez ohledu na to, eh, jak budou na občany dopadat eh, různé úspory, krácení rent, krácení důchodu, zvyšování daní a tak dále. Každopádně Evropa chce pracovat a chce předkládat návrhy pro konstruktivní řešení směřující ke spravedlnějšímu přerozdělování. Nyní ke kompromisním návrhům. V první kapitole, jak víte, hovoříme o zdanění finančního sektoru. Nejdůležitější otázkou je zde to, jak by měla dopadnout daň z finančních transakcí na evropské i světové úrovni. Před dvěma měsíci jsme schválili zprávu o finanční a hospodářské krizi v tomto parlamentu napříč frakcemi a Evropský parlament se vyslovil pro zavedení daně z finančních transakcí, která by měla přispět také ke zmenšení chuti do velkých spekulací a do zadlužování. Parlament prohlásil, že by tato daň měla být globální, měla by mít co nejširší vyměřovací základ a že tedy je třeba je realizovat nejdříve na úrovni evropské úrovni, tak aby Evropská unie mohla vyvíjet efektivní tlak na úrovni G20. Chceme také provést eh, studii dopadů studii proveditelnosti s ohledem na zachování spravedlivé soutěže mezi evropským trhem a trhy světovými. Eh, potřebujeme, aby příslušná studie byla vypracována co nejdříve, tak aby komise mohla předložit konkrétní legislativní návrhy. Já se domnívám, že Hmm. Evropský parlament oznámil také další eh, velice ambiciozní cíle. No a my teď vlastně po dvou měsících od našeho prvního rozhodnutí bychom určitě neměli eh, naše požadavky změkčovat. Pozměňovací návrhy v odstavci 7, k tomu jsem dnes dopoledne vypracovala a předložila kompromisní návrh. Eh, my jsme pro globální dohodu, zejména na úrovni G20, eh, to se v této zprávě zcela jasně říká. A eh, musíme zde být pevní, musíme také usnat, že je zde určité nebezpečí ze ztráty elánu. A že co neprosadíme teď, tak v budoucnu bude ještě těžší, čili měli bychom se zde ujmout průkopnické role, která se musí promítnout také do situace na našich trzích. Je třeba jednoduše a prostě posoudit dopady, respektive proveditelnost tohoto záměru. Kromě daně z finančních transakcí jsme vypracovali ještě řadu dalších změn, Opět eh, jsem vám je dnes rozeslala. Eh, zde jsou obsaženy další dva důležité návrhy a to je dávka placená bankami a eh, potom daň z finanční činnosti. To jsou věci, které mají svoji vlastní hodnotu a samozřejmě, eh, že nesmíme zapomínat, eh, jaký potenciál mají tyto eventuální eh, příjmy. A pravděpodobně tyto věci mm, nebudou tak účinné jako daň z finančních transakcí. A to konec konců sdělila ve svém nejnovějším sdělení Evropská komise. Čili hovořilo se tam o dani na finanční činnost, nikoli na finanční transakce, přičemž eh, je to tedy úplně jiná daň. Eh, ta transakční daň ta se zaměřuje na utlumení eh, spekulativní transakcí. Čili eh, všechno je to zaměřeno na stabilizaci a efektivnost fungování finančních trhů. U té druhé velké otázky z této zprávy, a to máme v odstavci, který hovoří o eurobondech, takže tady jde o společné, společnou zprávu eh, státních dluhů, tedy eurobondy, financování projektu eurobondů. A hovoří se zde také o kohezi a konvergentnosti eh, přijatých pozměňovacích návrhů. Tady eh, já tady opět mám kompromis, který žádá v zásadě to, aby Evropská komise posoudila dopady a velice důkladně, protože eh, výsledkem by tady měly být eh, jakési stále krizové mechanismy. A já myslím, že eh, Evropská komise, jakkoliv se brání takovému to posouzení dopadu, tak myslím, že už by se měla přestat bránit. Já tady chci říci, že na rozdíl, navzdory rozhodnutí ECOFINu a Euroskupiny o minulém víkendu tak eh, nyní jsou eh, vlastně eh, ohrožení nejenom země z jihu Evropy, ale třeba také Belgie. A musíme říci, že náklady na záchranu dosahují rekordních výšek. My jsme zde měli včera pana Tršeta z Evropské centrální banky a zasněla tady mnoho, mnoho kritiky. Čili je důležité, aby v tomto okamžiku eh, parlament žádal skutečně důkladné posouzení dopadů a to je vlastně, to všechno směřuje k tomu, abychom našli nějaký opravdu permanentní mechanismus, permanentní řešení eh, a aby se na evropské úrovni ustavila nová finanční architektura Eh, v eurozóně se hovoří o vydávání eurobondů a tak dále. No a třetí bod, ten se týká reformy, eh, která je ohlášena už ze strany pana komisaře Šemeti. Tady se jedná o reformu energetické politiky, která eh, by se měla zaměřovat, respektive respektovat eh, kysličník uhličitý, eh, energetickou účinnost, energetický obsah a řízení znečišťování životního prostředí. Do tohoto může spadat řada různých činností, které dlouhodobě znečišťují životní prostředí, a v zásadě v současné době můžeme říct, že se pracuje ještě na dalších opatřeních. Změnu eh, paní Hybnerové, myslím, že to je 167, 168. Eh, já myslím, že to je dobrý základ eh, pro daňové úvahy. Já myslím, že to je všechno a chtěla bych poděkovat všem kolegům a kolegyním za předložené návrhy. Děkuji. Uh, thank you, Mrs. Pod- Děkuji vám, paní Podimato. A nejdříve budou hovořit stídoví zpravodajové a potom další diskutující. Nejdříve paní Hübner. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych chtěla nejdříve poděkovat paní Podimata za velice konstruktivní, tvůrčí pracovní atmosféru na první schůzce se stínovými zpravodaji. Já se těším, že dospějeme ke kompromisům u většiny témat, která jsou předmětem zprávy. Domnívám se, že u některých témat jsme již ke kompromisu dospěli, u jiných ne. Já chci nejdříve zmínit zdanění finančních transakcí, já se domnívám, že tady je hodně nejistoty ohledně podmínek, které mají vzniknout pr- vzhledem k tomuto rozhodnutí. I my v parlamentu nemáme stejný názor na toto téma. Já si myslím, že si myslím, že tato eh, daň na finanční eh, transakce by měla být zavedena globálně. Já se totiž myslím, že když zavede tuto daň pouze EU, pak to je riziko. Evropská komise již několikrát zdůraznila, že již zpracovává hloubkové hodnocení dopadu takovéhoto kroku a doufám, že tedy vyčkáme, než uděláme máme definitivní eh, rozhodnutí na to, na předložení této studie a teprve potom rozhodneme o této velice důležité a složité věci. Také tady je alternativní nástroj, která by znamenal zdanění finanční aktivity. My nevíme, co by tato daň znamenala, protože toto je mladší návrh než eh, zdanění eh, finančních transakcí, ale i zde zpracovává komise hodnocení dopadů a já doufám, že nám brzy tyto studie budou předloženy. Pan komisař Šetmeta také hovořil o tom, že se budou zabývat eventuálním hodnocením DPH. Takže já doufám, že budeme mít dostatečné předpoklady pro to, abychom mohli udělat seriózní rozhodnutí. Takže zkrat, ve zkratce, my bychom si měli nechat čas na Eh, vynesení eh, definitivního rozhodnutí a měli bychom především vyčkat předložené, předložených studií. A tady se již několikrát hovořilo o studii ze, Sussex, ze Sussexské univerzity. Já jsem si také tuto studii přečetla a tato studie hovoří pozitivně o FTT, a byly udělány další studie o FTT a jsou tady také další studie, které se domnívají, že po, příjmový potenciál je nízký, jiné studie hovoří, hovoří o vysokém příjmovém potenciálu, některé studie hovoří o disruptivních, tedy o e, rozvratných dopadech a podobně. A pokud se týče tedy těchto rozdílných názorů u FTT, tak my bychom měli také toto brát v potaz a měli bychom postupovat velice opatrně, protože jestliže na straně vědecké existuje nejistota, pak my také musíme postupovat obezřetně. Pokud se týče eurobondu, tedy evropských dluhopisů, tak si myslím, že centrální banka je vydala a také nyní komise pracuje s EIB s, a hodlá tímto způsobem také e, řešit financování velkých infrastrukturálních projektů. Pokud se týče druhé části této kapitoly o dluhopisech, tak Myslím si, že bychom měli postupovat realisticky a uvidíme, co je v rámci současné smlouvy možné, protože jestliže bude například nutná změna smlouvy, tak abychom u dluhopisů dělali krok před. Ale já se domnívám, že komise by měla se detailně zabývat možnostmi, co se dá v této oblasti dělat. Také je třeba proskoumat možnosti, e, které obsahuje smlouva a eventuálně zdali by nebyla možná malá změna smlouvy, tak aby bylo možné používat nástroje, e, které předpokládá článek 147 pro e, země neeurozóny, tak abychom pomohli Litvě, Lotyšsku a Maďarsku. Takže bychom mohli zvážit eh, takovouto možnost i pro členy eurozóny, ale zatím eh, nemáme dostatek informací pro to, abychom věděli, kudy se ubírat. Pokud se týče daně z uhlíku, tak nevím, zdali patří do této zprávy. Jestliže se proto však rozhodneme, tak já doufám, že se budeme také zabývat rozdílnými dopady této daně na různé členské státy, protože pro určité členské státy by to byla maličkost a pro druhé členské státy by to byla opravdu velká výzva, velký úkol. Zde musíme postupovat také obezřetně. Já mám eh, ten dojem po poslední schůzce s paní Podimatou, že se v těchto částech eh, nyní dobíráme ke kompromisu. Já tedy dnes předpokládám, že budeme v diskusi pokračovat. Já se také těším na předložené pozňovací eh, kompromisní návrhy. Vím, že ještě nejsme ve finále a já jsem přesvědčena, že se budou vést další konstruktivní diskuse vedoucí k cíli. o tématech, která jsou ještě otevřená. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji. Já jsem nepožádala o slovo v této diskusi a nechci s vámi diskutovat o obsahu a mně se však nelíbí to, že tady hovoříte negativně. Já se domnívám, že tato zpráva je velice eh, vyvážená, ale FTT není špatný nástroj a také se říká, že se k tomu dá dospět na úrovni EU na, eh, také, že by se to dalo uplatňovat na eh, obchodování e, v cizích měnách. Takže otázka politicky já zní, zdali to chceme dělat, ale to není předmětem studie. A není pan Lambert, který je stínový zpravodaj za zelené. Děkuji vám. Drazí kolegové, drahá kolegyně Danuto, já chci zareagovat já nebudu argumentovat o přednostech nebo nedostatcích FTT, protože o tom se už hovořilo dost. Ale chtěl bych se vyjádřit k bodu, který, Dáno to, jak jsi řekla, je pro nás nedostatečně známý. Ta nejistota, že neznáme všechna fakta. Já pocházím ze soukromého sektoru a management je o tom, že musíme rozhodnout, aniž víme všechno musíme rozhodnout v nejistém světě. Je o tom, je to o tom, že musíme zvážit pro a proti toho, co je potřeba dělat a pak se rozhodneme. A přitom víme, že nevíme vše. A chci upozornit, že řada rozhodnutí, která se teď přijímají, se přijímají bez hloubkové analýzy dopadu. Bez kumulativní analýzy pár příkladů, když irská vláda nebo mnoho jiných vlád dali neomezené záruky pro banky, tak tím přijali rozhodnutí, aniž věděli, jaký to bude mít dopad. Samozřejmě, teď se nám to nelíbí. Ale teď, když vlády rozhodují o tom, jak reagovat na krizi a jak omezit svůj dluh a omezují své výdaje, tak opět nedělají analýzu dopadu. Kdybych byl socialista, tak bych řekl, že se nestarají o sociální dopady. Ale zapomeňme na solidaritu. Podívejme se taky na ekonomickou efektivitu. Jak je to účinné? Jen tak slepě šetřit, krátit výdaje. Rozšiřovat tak rozdíl mezi chudými a bohatými. Zanalizoval to někdo? jaké to bude mít dopady. A i když zapomeneme na tohle, tak když se podíváme na peníze, které potřebujeme na to, abychom eh, dělali to, co máme dělat, aniž tedy eh, jsme lidé, kteří si myslí, že stát je k ničemu a že stačí soukromý sektor, ale pokud si myslíte, že vláda přece jen plní nějakou činnost, pak musí mít zdroje. A nikdo nesanalizoval, co se stane, když řekneme, zvýšíme daně ještě víc. Ačkoliv všichni říkají, že bychom daně měli přesunout z tohoto do nějakých jiných zdrojů. Takže když říkáte, že bychom měli studovat více o FTT, ale mezi tím zvyšujeme daně. V podstatě těch uh, mzd, lidí, kteří jsou závislí na mzdě, pracov, pracujících. Ale možná, že bychom to měli odložit, Každopádně tím děláme opět nějakou volbu bez hodnocení dopadu. A v určitý moment, když něco řídíme, tak prostě musíme rozhodnout. Nemůžeme do nekonečna čekat. Protože plný obrázek nebu, úplný obrázek nebudeme mít nikdy. Musíme také zapracovat náklady nečinnosti. A tohle se mi nelíbí. Ti, kdo říkají, měli bychom se nad tím zamyslet, měli bychom to zvážit. Ale už jenom tím, že říkáte, že bychom to měli ještě dále zvážovat, děláte také volbu. Mezi tím je potřeba se rozhodovat o tom, kde vzít peníze. A nechci, aby to, co říkám, bylo dezinterpretováno. Já neříkám, že bychom neměli optimalizovat veřejné výdaje. Jistě, měli. K, teď k eurobondům. Tady je otázka morálního rizika, morálního hazardu. Někteří lidé se tak dostanou k penězům. E, za, za levně pro některé to bude složitý, složitější. Ano, to má možná pravdu. Ale jak se tomu vyhnout? Když jsme začali povolovat derivativa na finančních trzích, tak ty deriváty někteří používají k naprosto přijatelných důvodů. Musí prostě nějakým způsobem vyvážet, zahedžovat své riziko. Ale většina používá tyto nástroje jako nástroje spekulativní. A teď musíme rozhodnout. Měli bychom akceptovat to riziko ve prospěch těch, kdo to používají legitimně, měli bychom akceptovat to, že to mnozí zneužívají a vlastně my říkáme ano, ano, akceptujeme, že máme nástroj, který je zneužíván, víme, že je zneužíván, ale necháváme to. A s eurobondy to je totež. V určitý moment, jakmile to zavedeme, tak už se nedostaneme, neomezíme žádnou možnost, že se někdo poveze zadarmo. Jakmile budou je eurobondy, a řekneme, ale nulové zneužívání eurobondů, no tak žádné eurobondy. Jakmile eurobondy budou, nemůžeme tomu zabránit. Jsou tu. Ale jde o to, jestli pozitivní aspekty převáží nad negativními. Pokud chcete nulové riziko, tak žádné FTT, žádné eurobondy, nic, žádná energetická daň. A z hlediska zodpovědného managementu si toto nemůžeme dovolit. Tečka. Okay, Mr. Hagland, you're speaking on behalf of your group as well. Hagland, vy hovoříte také se svojí skupinu? Děkuji. Náš stínový zpravodaj eh, je eh, pan, Mr. Smith, eh, pan Smith je v Kongu, takže hovořím za něj. Děkuji zpravodaji. Děkuji za kompromisní návrhy, které jsme zatím ještě neměli čas úplně se analyzovat. Z politického hlediska je situace opravdu eh, velkou výzvou. Musíme se rozhodnout, jestli chceme na evropské úrovni vlastní zdroje nebo ne. Ach, myslím, že existuje poměrně široká podpora toho, že ano. Ale my jsme chtěli věci udělat důkladně. Zajistit, aby když něco navrhneme, abychom navrhli něco, co je proveditelné, průchodné. A proto váháme, pokud jde o návrh některých daní bez analýzy dopadu. Nám se líbí, že Baroso slíbil minulý týden, že bude mít ambiciozní návrhy k vlastním zdrojům, ale zároveň je eh, potřeba důkladných hodnocení dopadů k FTT a tak dál. Měli bychom mít trošku schovývalosti. Pokud to politicky přeženeme a řekneme, chceme z ideologických důvodů transakční daň, tak některé lidi postrašíme, včetně mě. Lidé, kteří chtějí, chtě, který preferují, abychom to trošku zvážili, pokud to budeme e, tlačit ideologicky, tak e, lidé se naštětí a řeknou ne. Když se dá prokázat, že to funguje, proč ne? Ale máme argumenty proti. Třeba tato zpráva MMF z loňského léta je velmi kritická. A MMF je, to je skupina, kterou musíme brát vážně. Jsou to naši partneři při záchraně evropských zemí. A oni říkají, že transakční daň nefunguje. Takže v tomto směru musíme mít trochu trpělivosti. Musíme před, proto skládáme některé pozměňovací návrhy, které jsou kritické vůči transakční dani a daní z finanční aktivity. Takže doufám, že ty priority nastavíme správně a nebudeme postupovat zbrkle a nenastavíme věci pouze z ideologických důvodů bez zvážení. Některá rozhodnutí z minulého roku vedla k tomu, že třeba hodně aktivit z Londýna se přesunulo do Švýcarska což je znepokojivý trend. Nestrácejme se zřetele, že některé kroky, které se navrhují v této zprávě, by mohly mít stejně dopady, čili by to nakonec Evropskou unii poškodilo. Mějme uh, ohled, berme ohled na globální rozměr. Takže podotýkám, že to může mít dopad na další návrhy, na návrh o vlastních zdrojích. Neuspěchejme to, jinak z toho nevznikne z dlouhodobého hlediska správné rozhodnutí. Trocha trpělivosti nám přinese širší většinu pro nalezení vlastních zdrojů pro Evropskou unii. Děkuji. Mr. Ludvigsen. Ludvigsen. Tak för ordet, fru Vi bör i detta betänkande vara nyanserade och balanserade. Vi har i dagsläget en bristfällig... Tak pokud se týče té zprávy, ehm, my zde musíme najít skutečně vyvážené řešení a počínat si obezřetně v tomto sektoru skutečně jsou deficity. Eh, my tady sice hovoříme o nových metodách financování, ale nemáme k tomu žádný rámec. Eh, co nastane, když eh, dojde na realizační problémy? Rada a komise musí vědět, že situaci je třeba zlepšovat. A zejména musíme vyvíjet tlak na komisi, tak, aby zintenzivnila svou práci. My potřebujeme vědět, jaké jsou dopady transakční eh, daně na finanční sektor a vůbec musíme vědět, jaké ty důsledky budou a musíme být schopni o tom jasně informovat občany, tedy o tom, jak se tyto daně mají použít. V současné situaci je řada různých negativních aspektů a nyní je důležité, aby nový návrh o finančním zdanění byl uváděn život pouze tehdy, když budeme mít posouzení dopadů. Například ve Švédsku je to tak, že my jsme také předložili pozdělovací návrhy a musíme říct, že eh, v praxi daně podobného druhu zatím nefungují dost dobře, eh, tak jak je to zde eh, zakotveno, s tím nemohu souhlasit. Důležitá je také výše zdanění. Další rozdíl oproti švédské daní je v tom, že eh, se bere ohled na reálné hospodářství. Pokud bych tedy eh, srovnával tento návrh se švédskou realitou, tak eh, bylo by to trošku zjednodušené. My si prostě od moderního finančního zdanění slibujeme něco něco prostě nového, modernějšího. Ne, podobně jako eh, svět vypadal jinak v době před eh, tím, než nastaly, nastal era mobilních telefonů. Tak je, A vám nyní řeknu, kdo je dál na seznamu řečníku. A ještě potom pan Lambert. A prosím, pokud možno eh, všichni se snažte být struční. Pan Hekmark. Děkuji. Tak především pokud se týče debaty o eurobondech, podle mě je důležité, aby tady bylo jasno, poněvadž tato debata musí mít také vztah s debatou o zprávě a řízení eura, poněvadž my chceme debatovat o sankcích za nadměrný deficit a současně s tím bychom eh, se měli snažit eh, reálně v ekonomice eh, eliminovat eh, ty sankce, které tady už máme v podobě různých úroků. Nebo hovoříme o specifických projektech a je jich mnoho, ale eurobondy jako takové nemohou být úspěšné, pokud evropské měny obecně nebudou podrobeny řádné zprávě. Eh, pokud se týče té transakční daně, já už jsem o tom hovořil minule. Na jedné straně je tady otázka, co se stane, jestliže budeme mít speciální daň na transakce. Ano, samozřejmě my nějaké tak daně musíme mít a tato daň se jeví jako docela dobrá. Budiš. Ale my musíme vědět, co tím chceme dosáhnout zavedením této daně. Cílem je omezit spekulace. A ono je už dost těžké říci, co to je spekulace. Když se podíváme na řadu zemí, které mají deficitní krizi, Jirsko, Řecko, Portugalsko, samozřejmě kdokoliv si půjčuje peníze, jde do rizika. A my snad jako souhlasíme s tím, že chceme, aby si lidé půjčovali, aby šli do tohoto rizika. Ale jednu věc nechápu. Proč se domníváme, že se všecko zlepší, když eh, toto riziko ještě zdaníme, ještě prodražíme? Protože musíme si uvědomit, že eh, tu daň budou odvádět ti, kdo si půjčují peníze. Skutečně neexistují eh, nikde v Evropě schované peníze zadarmo, kterým se dali půjčit. My ve švédštině máme takové řečení, pokusím se to říct anglicky. E je to takové slovo, které znamená to, že když můžete skombinovat všechno dohromady, eh, tak si splníte sen. Ale jestliže se chceme bavit o transakční dani, musíme, eh, musí nám být jasno, jakým způsobem chceme takto pomoci eh, zemím, kterým chybí kapitál Těm zemím chybí kapitál a my jim chceme pomoct tím, že ten kapitál, který je k dispozici, tak ho zdaníme. To nevím. Nebo eh, eh, my se zaměříme zejména na krátkodobé transakce a to je jako kdybychom považovali krátkodobé transakce za cosi špatného, ale já nevím proč. Ale jestliže by tato daň existovala už teď, pak ty země, které jsou v krizi, by byly v daleko hlubší krizi. Mnohé z nich eh, by se eh, rádi půjčovali dlouhodobě, ale eh, krátkodobě si také vypůjčovat musí. Pokud by tato transakční daň měla být efektivní, tak to znamená, že by snížila počty krátkodobých transakcí a to znamená, že by ještě prohloubila rozpočtové potíže některých zemí. Náš švédský kolega eh, řekl, že poprvé se nám to nepovedlo, ale eh, že se o to pokusíme znovu. No to je jistě odvážné. Nevzdávat se. Ale eh, pokud se týče argumentu pana Lamberta, byste řekl, že prostě nějaké daně potřebujeme. Jenomže, hm, co se stalo? Eh, Švédsko mělo eh, v jisté době eh, rekordní daně z příjmu a pak jsme zavedli tu novou daň, novou daň na transakce. Přesně o tom se nyní bavíme. A co se stalo? Většina obchodníků utekla do Londýna. Londýn na tom velice profitoval a Švédsku tato daň nepřinesla vůbec nic. Naopak ztratili jsme víc, než kolik jsme mohli získat. Prostě lidé ze Stockholmu se eh, stěhovali do Londýna. Ne, eh, tak to. Eh, lidé zůstali, lidé zůstali ve Stockholmu, přestože platili rekordní daně z příjmu, ale transakce se přesunuly do Londýna. E, zavedení evropské transakční daně eh, bude vítáno jinde ve světě, třeba v Šanghaji, v Číně a tak dále, poněvadž eh, ty obchodní transakce z Evropy se přesunou jinam. Jestliže pan Ludvík řekl, že to byla chyba, když jsme v 80. letech eh, zavedli transakční dan ve Švédsku a pak nám transakce utekly do Londýna, tak eh, teď říká, že nyní máme efektivní zbraň, ale stejně bude výsledkem to, že ty transakce se přesunou z Evropy do jiných částí světa. Eh, v těch kompromisních eh, příspěvcích tady se hovoří o posouzení dopadu, ale my bychom to mohli provést přece ještě předtím, než doporučíme transakční dáně. to je dobře, že se ta diskuse objevuje, ale ani zpravodajka, ani pan Lambert neukázali ve své argumentaci eh, to, že tato transakční daň omezí spekulace a že neomezí nevyžené obchody nám. A já už skoro končím. Ono je to spíše naopak. Daň z finančních transakcí nikdy Eh, nezabrání spekulacím. Protože to je, to je prostě něco, co je výhodné. Ale my jednoduše a prostě riskujeme to, že přidusíme běžné zdravé obchodování a prohloubíme ještě eh, krizi rozpočtových deficitů. A opravdu nechápu, v čem to má být dobré. Ano, děkuji, tady zazněly skutečně velice zajímavé Eh, argumenty a teď dám slovo paní Ford. Omlouvám se, omlouvám kolegu, který je stínový zpravodaj, ovšem nemůže být dnes přítomen. On předložil určité pozňovací návrhy, ale Měli bychom to vidět ve větších souvislostech, protože já se domnívám, že náš signál, který vysíláme členským státům, je nekonzistentní. A musíme také myslet na to, že doba je velice citlivá, trhy jsou volatilní marže na dluhopisech je sledována veřejností každý den. A v dokumentu o ekonomické zprávě hovoříme o obezřetném fiskálním plánování. To je to, o čem hovořil pan Triše. A toto musí být založeno na makroekonomických faktorech a musíme si také položit otázku, jak tato daň ovlivní makroekonomiku. My jsme také získali důkaz o této špatné situaci v Irsku protože když měla být uvalena daň na nemovitosti, pak také odešel celý obchod s nemovitostmi. A tak se to může stát i v tomto případě, protože to je to, co říkáme členským státu. Nikdy nebudete mít stoprocentní jistotu. Nesmíme čas eh, jednoduše vstoupit do černé díry. Já si myslím, že tak, jak říkáme, že mají posluchovat členské státy, jak musíme postupovat také. Víme, že peníze nerostou na stromech, daně eh, se vybírají od občanů a tak postupují členské státy. A my také víme z tisku, že tady existuje velká, velká souvislost, velká souvislost mezi evropským rozpočtem a také evropskými rozpočty v členských státech. A potom si musíme položit otázku, jak tyto peníze potom, které jsou vybírány ve formě daní, budou eh, využívány. Pokud se týče FTT, tak bylo zajímavé sledovat reakci členských států na tuto daň. U nás jsme se rozhodli pro tuto daň, ale jiné státy se rozhodli, že tuto daň nehodlají oplatnit, přestože občané také již financovali záchranu bank. Pak je tady ještě další otázka týkající se project bonds. A je třeba, abychom měli také jistotu týkající se závazků. Project bonds po by mohly vést eh, k takovýmto omezujícím závazkům. Já si myslím, ano, je jasné, že potřebujeme mít projekty, kde je třeba také využít veřejné peníze. Nelze se počítat pouze se soukromými investory, ale veřejné peníze se musí investovat velice transparentně, jinak eh, se dostaneme do problému. Já nechci říct si ne, ale je třeba postupovat velice obezřetně. Pan Bulman. Kolega Höckmark řekl, že je rozumnější udělat studie dopadu předem, s tím souhlasím, a proto tento parlament v březnu tohoto roku vyzval komisi ke zpracování studie, Komise však tuto studii do dneška nepředložila, proto musíme říci, že komise může za vypršení či uplynutí tři čtvrtě roku, aniž bychom s tímto tématem pohnuli. Ale touto poznámkou moje porozumění také končí. Rád bych kolegyni Hübner, Haglund a kolegovi Hekmarkovi řekl následující. To, co já vám vyčítám v přátelské kolegalietě, je to, že já se nedomnívám, že si uvědomujete situaci, ve které se momentálně ekonomicky nalezá Evropská unie a eurozóna. Nevzali jste vážně argument, který tady uvedl oprávněně kolega Lamberts, že jakékoliv nerozhodnutí povede nutně k rozhodnutí v jiných oblastech. A vy jste se nevypořádali s těmito rozhodnutími a její, jejich dopady. My žijeme v situaci, že když se do této vlny dostane ještě jeden větší stát, který bude potřebovat pomoc EU, pak těchto 750 miliard již nebude dostateč, dostačovat. Vy znáte diskusi o rozšiřování risky z rizikového fondu. Jak to bude vypadat, když do, se dostanou do stejné rizikové situace další státy, jako to bylo Řecko a Irsko? Vy víte, jaké dopady a důsledky toto by mělo pro státy? Pak musí být zkráceny veřejné rozpočty a tam se zkrátí a se škrtají nejvíce sociální rozpočty. Vy víte, že jak, tak jako v Řecku to může vést ke snížení kupní síly v jedné zemi a že také se zvýší ekonomická propast v rámci eurozóny mezi těmi, kteří mohou ještě exportovat a mezi těmi, kteří nedokáží povzbudit svou vlastní poptávku. A <clears throat> potom bude tady velká zkouška pro celou eurozónu. Nikde neexistuje záruka, protože eurozóna bude za deset let ještě existovat. My chceme, aby eurozóna a také společný trh kvetl a byl posílen. My chceme, aby do eurozóny přišli další členové, jako Polsko, Švédsko, to všechno chceme, ale neexistuje proto žádná historická záruka, že Evropa tuto krizi přežije. My to chceme, my chceme proto udělat vše, co je v našich silách, ale proto se musíme pohnout. Musí se dělat odvážná rozhodnutí a k těmto rozhodnutím patří také otázka, odkud získáme zdroje, se kterými posílíme kupní sílu, také stabilizujeme veřejné rozpočty státu a e, obcí a tu toto rozhodnutí musíme udělat a nemůžeme se tvářit, že se nic neděje. A zpráva paní Podimaty je zpráva s velkým Z a je to zpráva, u které frakce prezentují svůj názor na tuto otázku. To je otázka na jednotlivé stínové zpravodaje, ale také na frakce za nimi. Vy budete jste dotázáni po tomto rozhodnutí, na které straně jste byli. Zdali jste rozjeli diskusi, která je nutná, ale nebo zdali jste tuto diskusi dále blokovali. Vy víte, že daně jsou zaváděny členskými státy. To, co my chceme od komise, my chceme, aby proto navrhla komise metodu. Evropský parlament má eh, povinnost a právo komisi k tomuto vyzvat ale my musíme zde postupovat společně. Je, vy víte, že některé členské státy již udělaly předběžná rozhodnutí, ale jestliže nechcete stanovit tento minimální signál, tak budete zodpovědní za to, že Evropský parlament v tomto kritickém období nebude mít žádný hlas. A mě by zajímalo, co chce kolega Haglund upravit v ekonomickém balíčku. To nevím, ale to bude také ovlivněno e, tím, jak obstojíme v této krizi nyní a ne za šest měsíců. Takže si myslím, že tento signál je nutný a já vás vyzývám, abyste ve svých frakcích o tomto tématu dále diskutovali. Pan Gozes. Merci, madame. Děkuji vám, paní předsedkyně. Můžeme být pravicoví nebo středopraví, ale e, zároveň ne úplně slepí či hluší. To, co se dělo v průběhu této krize, která ještě neskončilo, nemůžeme jen tak zapomenout a pokračovat jako předtím, e, protože banky splatily většinu těch částek. Já nesouhlasím s panem Bulmanem, že tato zpráva může měřit sílu těch či oněch. Když se podíváme na 2010, kdy jsme napsali, ale nikdo eh, to neposlouchal, kdy nikdo to nebude poslouchat, když se to dá jenom do šuplíku, tak by to bylo k ničemu. Ale o co jde, je, abychom zahájili úvahy o tom, co lze změnit. Realistickým způsobem. Není moc užitečné jen předkládat velké myšlenky, jak to dělají vždycky politici, a pak to k ničemu není. My tady zastupujeme občany. Ne, já vidím občany, já s nimi mluvím, vím, o co jim jde. A jejich problém není vědět, jestli si ty funguje nebo ne. Ale spíš, kam se ubírají finance, jestli slouží ekonomice, ekonomickému zájmu, veřejnému zájmu nebo ne. To je celá řada otázek a byly by další. A to všechno nás vede k úvahám. Já bych eh, si přál, aby tyto úvahy nebyly samozřejmě zaujímáním dogmatických postojů jen tak bez důvodu. Říká se, že potřebujeme eh, hodnocení dopadu. Ano, ale dnes mám často pocit, že ta hodnocení dopadu jsou jenom záminkou k tomu, aby jsme nerozhodli když jste v nějakém podniku nebo v nějaké advokátní komoře, tak když přijímáme rozhodnutí, tak jak tu zaznělo, nemáme vždycky všechny údaje, protože jsou tu některé nezměřitelné věci, některé okolnosti. Takže stejné rozhodnutí v určitý moment může být dobré, v jiný moment může být to samé rozhodnutí špatné. A když se teď podíváme na tu daň, a teď eh, hovořím osobně, protože ne všichni mé skupině sdílí stejný názor. My jsme odhlasovali tu zprávu Pervan, od Pervanš Perez, kde se hovoří o této daní. Já myslím, že bychom neměli mít žádné ideologické, dělat ideologické obstrukce. Ale je tu celá řada praktických otázek. Eh, například, co s tou daní bude, jakou bude, jaký bude mít základ daňový a tak dále. Teď eh, k financím chci zopakovat. Já jsem byl opravdu zrozen, když jsem viděl ty reakce některých investičních fondů, alternativních fondů, hedge fondů, poté, co byla odhlasována směrnice parlamentu. Titíž, kteří přicházeli a říkali, když vezmete jakýkoliv text, zničíte celé naše odvětví, celý náš průmysl, zničíte ekonomiku uškrtíte ekonomiku a ekonomické oživení. Ale mílili se, oni si nepřečetli tu směrnici a je tam také revizní doložka za tři roky. A mnozí z nás tady ještě budou a my nezapomeneme, jak se pokusili nás zastrašit. Takže já myslím, že eh, potřebujeme se nad tím kolektivně zamyslet, nesmí to být něco stranického eh, a musí to být objektivní. Naši občané od nás toto očekávají. My nejsme exekutivním orgánem, ale jsme tu proto, abychom s, věci, s věcmi pohnuli a musíme tlačit trošku dál než, ten balon trošku dál, než kam by sám dopadl. A to je přesně tento případ. Pan Lambert, stručně, ano. Vzhledem k tomu, že jsem byl osloven minimálně Gunarem a Vicky, musím na to zareagovat. Když říkáte, že to nepomůže zemím, které mají nyní problémy. Gunare, teď mluvím k vám. Já nevěřím v multitasking vy říkáte, že to zemím nepomůže. Potřebujeme na to studii. Kdo to může říct? Kdo může říct, že procentní daň z nebo 0,1% eh, z finančních transakcí, že to nepomůže? Ať někdo vypracuje studie, ale prosím vás, vyvarujme se eh, takovýchto eh, svévolných projevů, které vycházejí jenom z našeho pocitu to je pak skoro náboženská, otázka náboženské víry. Eh, třeba high frequency trading, takzvané HFT, to je destabilizující. Proč tedy bychom neměli vypracovat nejdřív nějakou studii předtím, než budeme prohlašovat o tom, jestli to má nebo nemá být zdaněno? Pak vy říkáte, že Eh, eh, lidé se tedy přesunou, tak eh, zdaňme lidi. No já bych byl rád, jak, jak byste to prezentoval vašim občanům, protože my tedy zneužijeme vás, protože se po, přesunout nikam nemůžete. Pak musíte samozřejmě podvádět, pokud je o daň z příjmu pokud eh, se všechny ostatní věci můžou přesunout někam jinam. Takže to myslím, že by nebylo správné. Studie ukazují, že u transakcí, které jsou eh, oceněné v eurech, bylo, by bylo snadné je zachytit dokonce i na jiných platformách mimo Evropskou unii. Pak vy říkáte, že to krátkodobě nebo dlouhodobě nemá smysl, protože benefit těch, přínos těch transakcí je eh, dlouhodobě větší, ale to je právě přesně argument pro tu daň. Získáme, získáme ten příjem a přitom daňový, daně nepoškodíme. Když říkáte, že to poškodí transakce, pak to znamená, že ty transakce zmizí. Jestli myslíte, že transakcím bude stejně docházet, tak proč je nezdaníme? Nezapomeňme, že tím cílem FTT má být zvýšit příjmy a možná mít také dopad na množství těch transakcí. Já nezdílím váš názor, že ten objem transakcí, který něk- desetkrát a víckrát přesahuje reálnou ekonomiku, tak mě by zajímal reálný argument, který by říkal, že potřebujeme finanční e- e- ekonomiku, která je 50krát větší než reálná, Pokud můžete fakticky toto podložit, tak prosím, můžeme se o tom bavit. Ale vy a mnoho dalších jenom něco řekne, aniž předloží důkazy. A teď ještě k vám a kviky. To implicitně, co z toho, co říkáte, vyplývá, je, že vlády se obvykle eh, nechovají dobře, že nějakým způsobem zlobí a my je musíme dostat pod kontrolu a rychle a potřebujeme ekonomickou zprávu a vládu, jak říkal včera Triše, musíme je dostat pod kontrolu skrz rozpočtovou uh, federaci, kterou povedou moudří muži a ne tihle hloupí zvolení politici. A trhy, no občas eh, udělají nějaké chyby, ale celkem se chovají dobře. Já myslím, že bychom neměli zapomínat, že trhy jasně prokázaly za prvé, že jsou iracionální a za druhé, že škoda, kterou působí, je nesmírná. To nejsou vlády, které nutily banky, aby investovali do a do všech, všech, veškeré téhle špíny. Samozřejmě, možná můžete říct, že úvěrová politika byla laxní a je dobrá, ale nikdo nenutil ty lidi, aby tuto možnost využili k tak stupidním záměrům. Proč neinvestovali do reálné ekonomiky? To Fed nemůže ovlivnit. Dobře, politika Fedu byla možná špatná, ale trhy to zneužili. A tady s vámi nesouhlasím. Já neříkám, že vlády jsou dokonalé. Nejsou, jsou to taky lidi ale je velký rozdíl mezi vládami a trhami. A to, že vlády musí v konečném důsledku být zodpovědní svým voličům. Trhy ne. Jenom, jenom takovou poznámku. Po, promiňte, my obvykle neumožňujeme, aby se osoba vrátila, aby znovu mluvila a pak mi vložila do úst něco, co jsem neřekla a uzavřela debatu. Ne, ne, Vicky, já uzavřu debatu. Že já myslím, že není užitečné, abychom měli e, příspěvky pingpongového druhu, kdy si budeme e, tady mezi sebou něco přepinkávat. Je, já, každopádně více důkazů, více studií, více informací k tomu, abychom mohli přijmout politické rozhodnutí, protože v konečném důsledku to je politické rozhodnutí. Můžeme to přijmout jedině na základě konkrétních údajů a myslím, že není užitečné, abychom tady vedli ideologický ping-pong, protože například já jsem nikdy nepodporovala FTT, nikdy jsem nezdílela názory naší skupiny, i když naše delegace z principu rozhodla, že tu je potenciální příjem z průmyslu, který bere miliardy v bonusech. Takže ať už to řešíme FAT nebo FTT, jsou, jsou různé verze a prin, různé způsoby, ale princip je stejný. V této diskuzi mezi vámi a námi chci říct jen jednu věc. Mé argumenty nebyly ideologické, ale pragmatické. Spíš jsem se jenom ptal, jestli to funguje. Jestli to je možné. Ale dobrá. Ale já jsem jenom schrnula, ano, přesně to, jsou. říká, potřebujeme důkazy. O to požádáme komisi. A pak uh, můžeme najít nějaké kompromisy, abychom eh, se převzali ty pozitivní výstupy naší debaty, ne ty negativní. Zapnutý mikrofon. Eh, děkuji. I když si to nádherně zhrnula, eh, tu debatu, tak eh, já chci říct si toto názdory rozdílným návrhům se skutečně, jsem skutečně ráda, že tato debata proběhla a že proběhla na takto vysoké úrovni. Bylo to velice užitečné a já věřím, že nám to pomůže k dosažení aspoň nějakého kompromisu. A myslím si, že když parlament eh, tady eh, vydal zprávu o hedge fondech, tak se tam taky objevovaly eh, různé námitky a když jsme hovořili například o finančním eh, dohledu, tak to bylo také tak. Ehm, kdybychom odhledli od těch ideologických a politických eh, výroků, tak eh, myslím, že parlament chápe, že nejde o ideologickou debatu, jde o debatu evropskou. Já už jsem řekla, že jsme ve zvláštních dobách, v dobách eh, mimořádné krize a hovoříme nyní o nových prostředcích pro naše společenství a je, myslím, jasné, že opravdu nemůžeme ponechat eh, celou váhu této krize na bedrech občanů. My tedy nehovoříme o další dani, ale hovoříme o spravedlivějším rozložení daňové zátěže. A musím říct, že ten finanční sektor, ten zatím uniká e, zdanění a to znamená, že je nutné aby se i tento sektor podrobil nějaké regulaci. A myslím si, že tady potřebujeme skutečně nějakou daň, která eh, bude ovlivňovat také chování v tomto sektoru. my samozřejmě každý máme eh, nějaký svůj politický kontext, eh, podobně jsme debatovali u zdanění emisí CO2, ale nám nyní jde o nové daně, nové, nové eh, nástroje, které jsou schopny eliminovat škodlivé chování. Čili ono jde nyní o spoždění Eh, finančního sektoru a eh, transakcí. Nám jde o to, abychom omezili spekulace, čili skutečně jde o eh, zdanění chování, které nazýváme spekulace. A jestliže tedy kolegové k tomu řekli, že je to poškozování evropského hospodářství nebo že nastane útěk eh, transakcí jinam. No, myslím, že eh, nemůžeme, eh, kdo to říká, no prostě my také musíme říci jednu věc, že daňoví poplatníci v podstatě zase všichni nemůžou utéct. Třeba v Řecku nám unikají firmy, poněvadž se snažíme zvyšovat eh, podnikové daně, abychom si poradili s finančním eh, deficitem, s rozpočtovým deficitem. A to není jenom záležitost Řecka, to se eh, děje také v Irsku, my tedy se musíme obrátit trošku jiným směrem, novým směrem, aby občané viděli, že tento parlament hledá alternativy a zejména tedy, že se snaží o dosažení eh, lepší sociální spravedlnosti. Eh, možná, že jste dosud neměli dostatek času na to, abyste se zabývali kompromisními návrhy. Bylo by dobré, kdybyste tomu v budoucnosti věnovali čas a abychom se o tom mohli ještě jednou pobavit. Děkuji vám. Děkuji vám, paní Padmato. Eh, já přímo nám, že budeme eh, ve výboru hlasovat až v lednu že někdy 25. ledna by to mělo být a poté ve Štrasburku. Takže já vám děkuji, kolegové, a nyní přestupujeme k posledním dvěma eh, bodům. První je stanovisko k budoucnosti sociálních služeb obecného zájmu a paní Okoný je naší zpravodajkou. Takže já chci poděkovat všem stínovým zpravodajům za jejich příspěvky k této práci. Komis, výbor eh, pro eh, ekonomické a měrové otázky pracuje na eh, stanovisku ke zprávě Eh, pro, výboru pro eh, sociální otázky. My jsme se zabývali všemi aspekty eh, týkající se státní pom- pomoci, státní podpory. A obecně k té celkové debatě, která se odehrávala v parlamentu i na plenárce, a nebo fórum pro služby veřejného zájmu za belgického předsednictví. Z toho všeho je patrná, patrný politický rozměr této problematiky sociálních služeb veřejného zájmu. A to zejména eh, v této krizové situaci. Ty eh, sociální služby obecného zájmu významně ulehčily některým skupinám obyvatelstva za krize a Eh, představuje to velkou část evropské zaměstnanosti. To znamená, že do určité míry je to potvrzení sociálně tržní ekonomiky. Ty texty, z kterých vycházíme, eh, postrádají právní jasnost a tudíž je na místě, a k tomu slouží právě toto stanovisko, abychom vyjasnili texty v této oblasti. A tady musím říci, že Evropská komise již vyslala silný eh, signál v podobě Evropského eh, Single Market Act, v podobě důležitého sdělení na toto téma. Parlament eh, čeká, až toto sdělení dostane co nejdřív. Abychom tedy zvýšili právní jasnost tohoto textu, měli bychom přistoupit k různým užitečným úpravám. Někdy sociálním službám na ně aplikujeme různá pravidla, která platí pro ekonomické služby, které ale nevstup, nejsou v tomto rámci. A proto pro vyjasnění na začátku řešíme aspekt, který mi přijde jako důležitý, Otázka metodiky, a to vidíme v Single Market Act, eh, kde Evropská komise sama hovoří o určitém toolboxu, o eh, tedy jakési, o jakémsi souboru nástrojů. A pokud jde o... A já, já toto vítám. Pokud jde o bod 3 tohoto stanoviska, tak tady jde o pravidlo de minimis. Stálo by za to zabývat se a eh, proskoumat eh, takovýto přístup de minimis, protože zatím neexistuje, a u částek pro něž je potřeba stanovit nějaký strop, by bylo vhodné zjednodušit eh, přístup k těm poskytovatelům služby a dostat se na nějaký strop, který by malým firmám, malým a středním podnikům umožnil eh, nějakým způsobem mít přístup k těmto postupům. Teď eh, k otázka vykazování, oznamování. tak v rámci toho eh, schváleného postupu, který vyžaduje transparentnost, bych chtěla vyzvat komisi, aby jasně sdělila, že tu existuje výjimka. Výjimka z toho ohlašovacího eh, požadavku pro některé aktéry. Takže my bychom chtěli požádat komisi, aby eh, v tomto případě u té ekonomické aktivity a obchodu byly tyto výjimky zohledněny. Ten text tady není dost jasný. A ten balíček Monte Cruz se týká tady pouze ekonomických aktivit, ale sociální služby tam nevždy jsou náležitě zohledněny. A já žádám komisi, aby v této situaci zjednala jasno a u bodu 6 tam bych chtěl, bychom chtěli, aby to břemeno bylo obrácené, pokud jde o, o, o kontrolu té nadměrné kompenzace. Nemyslíme si, že by bylo a to, to říkám teď ve světle té potřeby o vyjasnění, tak toto břemeno a ten, tato kontrola té eh, nadměrné kompenzace, to je něco, co musí eh, být navázáno na eh, zdůvodněnou stížnost. Sociální služby jsou hodnotné jedině v případě, že odstraníme určité množství právní nejistoty a vyjasníme věci. A tento text, toto znění jde právě tímto směrem. Děkuji. Děkuji vám. Dám slovo stínovým srovnajím Peter Simon za SND a pak další. Herzlichen Dank, Frau Děkuji, paní předsedkyně. My jsme si vědomi všichni, jak důležité jsou sociální služby, eh, zásadním způsobem přispívají k fungování naší společnosti, například v oblasti péče o eh, staré a o děti. A to je vlastně orientace pro naši společnost, eh, o které jinak tedy hovoříme spíše v pojmech jako služby a konkurence a podobně. Eh, sociální služby eh, naší společnost určitě ochrozují. A to znamená, že tyto zvláštní služby musíme chránit a vytvářet rámec, eh, které usnadní, který usnadní výkon těchto služeb oproti minulosti. V současné době je u poskytovatelů sociálních služeb v Evropě velká nejistota a to víme, poněvadž jsme měli velkou dotazovou akci po celé Evropě. Takže naším požadavkem je větší právní jistota pro poskytovatele sociálních služeb. Eh, jak toho dosáhnout, o tom bude třeba debatovat v našem výboru a v dalších. A já se eh, těším také na stanoviska dalších kolegů z ekonom. Já musím říct, že předložený materiál je eh, výborným eh, východiskem, ale chci ještě upozornit na dva body. Za prvé je třeba eh, zdůraznit, že definice organizace a financování těchto služeb to je jasně národní kompetence v rámci subsidiarity. No a za druhé, zvláštnost sociálním Eh, sociálních služeb musí být více ještě s důrazně na subvencích. Má to tedy velký vliv také na velkou roli to hraje na vnitřním trhu, ale také v lokálním kontextu. Zde právě funguje množství malých a středních eh, poskytovatelů. Kromě toho, a mm, zpravodaj to už řekl, musíme se bavit ještě také otázce de minimis. A možná, že by bylo dobré, kdyby tady bylo nějaké, byla nějaká speciální úprava, eh, která by přinejmenším zvyšovala těch minimálních eh, hodnot. O tom bychom měli eh, debatovat. No a poslední věc, sociální služby jsou veřejně prospěšné, to znamená, nejsou orientovány na zisk. A tady musí se hrávat velkou roli eh, veřejné financování, poněvadž toto je jasné vymezení mezi eh, sociálním, nesociálním, mezi tedy státním a ziskovým. Čili já bych paní zpravodajce chtěl poděkovat eh, za výborná východiska, která nacházíme v materiálu a těším se na kooperativní spolupráci. Eh, paní Entwald. Děkuji, paní předsedkyně. Já musím říct, že celá ta debata mě naplňuje hlubokým skepticismem. Eh, nikoli tato zpráva, ale tato debata. Eh, takovou debatu jsme tady absolvovali už nevím kolikrát. Prostě, když uslyšíte argumenty, jaké zde použil kolega eh, ze socialistické skupiny, tak dostáváme se do potíží, poněvadž podle smluv je na členských zemích, aby eh, financovali a organizovali si služby ve veřejném zájmu. Čili jestliže začínáme říkat to, že určité služby by měly být vyňaty z působnosti tržních pravidel, no tak to se snažíte vetnout do kompetencí členských zemí. A prostě problém je v tom, že eh, nikdy nemáme přesně definováno, jaké jsou služby ve veřejném zájmu, sociální služby ve veřejném zájmu, ekonomické služby ve veřejném zájmu, ehm, například eh, péče o seniory. Možná, že ve vaší zemi se o to stará, starají eh, výhradně veřejní, eh, veřejnoprávní dodavatele, no tak v jiných zemích je to zase liberalizované. A jestliže chcete eh, fungovat eh, jako zákonodárce, no tak to musíte mít přesně vedefinované. V, okamžitě, kdy začneme, v okamžiku, kdy začneme definovat, o kterých službách mluvíme, dostáváme se do kompetencí členských zemí. Čili my pořád mluvíme o tom, že chceme vyjasnit pravidla podle smluv. A to znamená, že musíme mít přesně definice, o čem hovoříme, eh, poněvadž my tady vždycky vycházíme z toho, že pravidla smluv obecně brání v poskytování eh, služeb veřejného zájmu. Eh, no, tam nějaké problémy skutečně jsou, ale my musíme přesně vědět, v čem to spočívá, které konkrétně služby ve veřejném zájmu eh, kterým to komplikuje život. Ale my také víme ze zkušenosti, že eh, je daleko jednodušší než dříve podle smlouvy vyřídit si výjimku eh, z pravidel pro poskytování státní podpory. Takže jestliže někde začínáte používat slovo sociální, tak všichni sebou trhnou a řeknou, no ne, tak tady nemůžeme eh, do toho nechat zasahovat trh. Já tady eh, musím eh, říci, nebo chci říci, že třeba vyhledávače na internetu jsou téměř sociální služba, ale to ještě vůbec neznamená, že bychom je měli vyjmout způsobení tržních pravidel. Prostě některé služby v sociálním veřejném zájmu jsou poskytovány podle tržních pravidel a fungují. Takže z tohoto důvodu já se tím zabývám už 15 let a ještě jsem opravdu nenarazila na řádné definice a řádné řešení v této oblasti a velice pochybuju, že bychom to tentokrát dokázali. Takže já bych chtěl jenom takový, takovou chvilku řečnického času. A chtěl jsem říci, že toto je velice zajímavé téma, ale ta kritika, kterou říkáte, musí být také přesnější, protože nikdo neříká, že není potřeba eh, evropského rámce na to, abychom definovali, jaká jsou pravidla jaká pravidla musí platit a přitom zároveň nechat flexibilitu členským státům, aby definovali eh, výjimky. Čili v podstatě každý stát eh, definuje rozsah svých výjimek, ale jakmile je to jednou stanovené, tak platí pro všechny stejná pravidla. A tady jsme přesně v situaci, kdy Evropská komise změní svá pravidla financování a povolování. A návrhy, které jsou v Safině textu, jdou správným směrem. Například skutečnost, kdy žádáme po komisi, aby hodnotila dopad na mezikomunitární obchod. Tady máme třeba nějakou oblast, která bude eh, něco financovat v hodnotě 70 milionů eur a s tím bude souviset nějaký mezikomunitární obchod a ona musí nějakým způsobem vyhovět určitým eh, kritériím, aby to nebyla státní pomoc. Jinak někdo řekne, že budeme eh, třeba financovat něco, co má výšku 30% HDP, ale není to státní pomoc, oproti něčemu, co bude daleko menší. Eh, nějakých místním orgánům, kterým eh, to povoleno nebude. Takže tím by se obracelo všechno, stavělo všechno nad hlavu. Musíme jasně rozlišit, co je přeshraniční, co je všeobecného zájmu, co je na, na místní úrovni. A neměli bychom jenom mechanicky říkat, že třeba tento útulek pro ženy financovaný ve Francii místními orgány, pokud nepřekročí určitou částku, tak nemusí zahrnovat evropskou pomoc, protože tam není žádný trh, žádná konkurence. Čili to je to, o co tady jde. Není to žádná teoretická diskuze, ale musíme se zamyslet nad tím, jestli je to dobré pro Evropu, jestli tady nevytváříme nějakou byrokracii, která vlastně není až tak užitečná. A Jinak jsou ty návrhy, myslím, jdou do, dobrým směrem v rámci výboru pro eh, vnitřní trh hájíme některé podobné zá, eh, zájmy, eh, návrhy, protože teď už máme harmonogram, který se začíná zpřesňovat a je pozoruhodné, že pan Barroso v rámci kampaně pro obnovu předsednictví právě řekl, že chce zlepšit rámec pro veřejné služby. A někteří eh, naši eh, kolegové socialisté řekli, dobrá, dobrá, my tedy pro vás budeme hlasovat. Teď, tady, teď to bylo minulý rok. Jakmile ten pracovní program na rok 2010 se objevil, tak to tam nebylo. Ale na rok 2011, teď máme 2011, zase to by to tam nebylo. Čili to neodpovídá slibům. Vůbec to neodpovídá slibům, které komise učinila v průběhu té kampaně za znovu zvolení, znovu jmenování. Pan Kozes. Jenom sluč, stručně chci poblahopřát k této zprávě. Já se Sofí poměrně souhlasím v tom, že je to těžké definovat, ale zároveň souhlasím s Paskalem, který říká, že to je problém, který je v gestci členských států. Tady jsou určité eh, rozličná míra citlivosti pro členské státy. A mnoho sociálních služeb, služeb, které pomáhají nějakým lidem, jsou financovány s pomocí státu. A já myslím, že Evropa by neměla do toho příliš zasahovat, protože to pro image Evropy není dobré když řekneme vaši pomoc, pomoc vám nemůžeme financovat, tak to bude vypadat prostě, že Evropa tomu brání. Musíme opravdu věci hodně zpřesnit, abychom tu image nezhoršovali. Ne ve všech zemích je stejný systém financování, financování sociální sféry. Když srovnáte Francii a Belgii, to jsou sousedi. A ve Francii se říká, že jsme le, lepší lékařská péče a tak dále v Belgii. Ovšem v této oblasti nesmíme být příliš systematičtí. Musíme skutečně to nechat na subsidiaritě. Paní invelce ještě požádala o slovo ale chtěla bych vám připomenout, že už nemáme dostatek času, takže prosím, kdo chce slovo. Ještě poprvé v životě mi někdo vyčítá princip subsidiarity. Já jsem celý život bojoval za subsidiaritu v Německu. Já si myslím, že tady je nedorozumění, protože eh, vzhledem k tomu, že se často útočí na subsidiaritu přes konkurenceschopnost a volnou soutěž, tak musíme zaručit, aby subsidiarita nebyla dotčena a musíme tady vytvořit právní jistotu a také záruky plánování, tak aby subsidiarita mohla existovat a nemusela se dotazovat, zdali někdy ji Evropská komise zažaluje, tak říkajíc, kvůli porušení smlouvy. Mně jde o zachování subsidiarity. Děkuji. Paní Infeld? Stručně je třeba mít určité jasné věci. My před šesti lety jsme schválili doporučení pro komisi a komise také schválila aranžma, které umožňuje a také vyjímá určité služby z povinnosti notifikace. My tady hovoříme tak například o provozovatelech kolem jedné milionu či miliardy. Takže tady, tady nehovoříme například o azylu pro oběti, pro domácí eh, násilí. My tady hovoříme o sociálním bydlení a o nemocnicích, neboť sociální bydlení je sociální služba a provozovatelé sociálního bydlení u nás, tak 60% veškerých jejich aktivit aktivit jsou komerční a také dostávají státní podporu. A to je jasné, protože smlouva říká, že mohou pouze e, být zažalováni kvůli porušování hospodářské činnosti přeshraničně. Ale jestliže uděláme speciální pravidla pro sociální služby, tak musíme přesně formulovat, o jaké služby se jedná. A tady se dostáváme do problému, protože tady je různá struktura v různých zemích. Když řekněte, že na tomto seznamu musí být sociální bydlení, pak my v Nizozemsku budeme muset to všechno restrukturalizovat, protože pro nás se to dělá, u nás se to dělá komerčně paní Okony, myslím si, že to bude ještě pro vás zábavná, budete se bavit. Ano. Já chci jenom Sofie říci, že si uvědomuji ty potíže, které jsou spojeny s touto tématikou já vím, že třeba eh, politika vodohospodářská zůstala naprosto veřejná u vás. Čili jsou tu určité rozdíly, jak řekl Jean-Paul, jsou tu určité citlivé aspekty z hlediska národní politiky. Ale třeba v našem regionu, když říkáme, že musíme k věcem přistupovat eh, jaksi si láhev po láhvi, když to postupně, A já doporučuji v tom textu, abychom zlepšili uplatňování určitých pravidel, které existují. Myslím, že to je přímo cílem tohoto stanoviska a my budeme spolupracovat, aby to šlo tímto směrem a já vám děkuji. Okay, so is... Lhůta pro pozměňovací návrhy je 15. prosinec a ještě bych se chtěla zabývat dalším stanoviskem paní Okony. Chtěla bych vám také chtěla připomenout, že e, pozňovací návrhy musí být předloženy v angličtině do 7. prosince, protože jinak bychom se dostali do problému. Já vám děkuji. Ano, krátká lhůta pro tento text, pro transponování směrnice. Proč krátká? Protože IMCO za to zodpovídá a bude schvalovat zprávu v lednu 2011 a bylo nezbytné, aby tu bylo stanovisko výboru Ekon i v dostatečném předstihu. Takže opravdu striktní lhuty. Proč toto stanovisko? Komise IMCO, která se to v základu zodpovídá, tak služba sociálních služeb, tedy o sektor sociálních služeb, to je zásadní oblast pro ekonomiku a boj s nezaměstnaností. Představuje to 70 ne-li 7, 7, HDP a 75 zaměstnanosti zaměst... a 40 a tudíž je to prvek, který je skutečně stěžení. Evropský parlament tady odvedl skvělou práci v roce 2006 a na to můžeme navazovat teď v roce 2011, kdy sledujeme transpozici této směrnice. A ta transpozice je mnohem zdlouhavější, než se čekalo musíme eh, přitom zohlednit komplexnost celého procesu. Na ilustraci, pro ilustraci mohu vést Francii, kterou znám lépe. Ta transpozice není zajištěna jednotným textem, ale opírá se o různé texty pro každý bod. Takže je ta práce dlouhá, komplexní, komplikovaná a v některých státech to bude asi obdobné. Čili abychom udrželi úroveň sociálních služeb, musíme zajistit optimální přístup a jednotný přístup. Eh, abychom měli ten přístup toho jednotného kontaktního místa. Informace pouze elektronicky, to se mi zdá jako nedostatečné. A bylo by užitečné umožnit přístup i službám dalších států prostřednictvím zjednodušení přístupu. Já to vysvětlím. Je důležité potvrdit, že ta jednotná kontaktní místa jsou nejefektivnějším způsobem pro malé a střední podniky, i pro velké, jak poskytovat ty služby i do dalších členských států. A toto jednotné místo by mělo být jasně ukázáno jako optimální. Měli bychom také vyjasnit, jaké jsou přesné limity rozsahu působnosti. Článek 2 směrnice vylučuje neekonomické služby, A je těžké tomu dát jasné kontury. My bychom chtěli vyjasnit, jaká, jaký je limit toho rozsahu působnosti směrnice. A pokud jde o transponování, pochopitelně, že musí postupovat dál. Je důležité, abychom potvrdili Eh, potvrdili to vzájemné uznávání. V podstatě, aby byla vždycky analýza mezi členským státem a komisí, aby tato analýza byla vzdělena ab nám, abychom byli informováni, my jakožto parlament, o, o stavu pokroku a o kvalitě transpozice eh, v členském státě. Já se domnívám, že v této oblasti FB, Evropská komise měla vypracovat zprávu o uplatňování té směrnice. A na závěr je zásadní, aby transpozice pokračovala a aby parlament byl angažován, protože Transpozice této směrnice, jak se dozvídáme, představuje 1,5 HDP navíc. A to je důležitá část, důležitý podíl a je třeba, aby se parlament angažoval a aby byl informován o průběhu transpozice a o její kvalitě. Já vám děkuji ještě jeden stínový zpravodaj, chcete se eh, vyjádřit? Euh, ano, také eh, monitoruji tuto tématiku v rámci IMCO, takže jenom pár rychlých slov. Myslím, že je předmětem koncenzu v IMCO, kde je zpravodajkou paní Gerbart, že Oproti tomu, co teď předkládá komise v rámci Single Market Act, což řekla i Sophie, že máme tedy několik těch eh, růstových aspektů z hlediska zaměstnanosti, tak to tež bylo u směrnice o službách. Že to může přinést plnou spoustu eh, procent HDP navíc, spoustu procent zaměstnanosti. Já myslím, že je příliš brzy na to, abychom si mohli dovolit hodnotit její dopad a pustit se do, nope, do nové etapy a říct, že třeba single market act automaticky vytváří nové pracovní příležitosti. Ale když se podíváme na první eh, posudky, i když jsou zatím předběžné, můžeme konstatovat, že co je důležité pro zaměstnanost a růst HDP, tak to je spíš makroekonomický kontext, než uplatňování toho či onoho eh, eh, té směrnice o službách tím či oním státem. Takže myslím, že musíme být opatrní v našich soudech, pokud jde o přínos k HDP a k zaměstnanosti té eh, směrnice o službách a Single Market Act. A další prvek, který je předmětem diskuze v IMKU, informace, které jsou předkládány poskytovatelům službe, služeb, kteří eh, si přejí provádět nějakou ekonomickou činnost v jiném členském státě, tak eh, tady a myslím, že tady to by mohlo být většinou podporu, bych, bych to chtělo rozšířit rozsah těch informací, které jsou komunikovány v rámci toho jednotného místa, na další otázky. Třeba otázku pracovního práva. Protože to je třeba případ ve Francii, kde se disku, v rámci té diskuze o směrci o službách je tu ta záležitost země původu, která z původní verze byla vyškrtnuta ale je to také schopnost poskytovatele, eh, ta možnost, aby byl informován o rámci, v kterém má fungovat. Nejenom o pravidlech přístupu k trhu a eh, druhu produktů a zabezpečení všech reži- o všech režimech eh, povolování, ale o fiskálních záležitostech, záležito- záležitostech pracovního práva. Takže množství, eh, rozsah těch informací dostupných těm poskytovatelům by se měl rozšířit, aby byly ty informace kompletní. Nejenom eh, týkající se povolování. Takže to jsou poznámky, které jsem si dovolil říct si s ohledem na diskuzi, která se vede ve výboru IMCO. Do you need to come back, Mr. We, we are, out of time now. I was just... Chcete se ještě vyjádřit, paní Okony? Možná, že byste s kolegou mohla hovořit o pozměňovacích návrzích. Jste tady sami. Pozměňovací návrhy se musí předložit do 7. prosince v angličtině. Budeme hlasovat 13. a v další informace je, že se sejdeme 13.12.7 večer ve Štrasburku. Přeji vám dobrý oběd, dobrou chuť a hezké odpoledne.